Oh, Dobrý den, nejprve připomínám, že naše schůze se vysílá eh, přes internet, jenom abychom to věděli. A první bod našeho programu, to jsou sdělení předsedy po schůzi, včerejší schůzi koordinátorů. Takže pokud nejsou námitky, takže eh, považujeme za odsouhlasené. Je to jednak jmenování zpravodaje, který se, ke zprávě, která se týká sídla parlamentu. Je to zpráva z vlastní iniciativy o sídlu Evropského parlamentu, tak to je název tedy. A zde eh, máme principiálně dohodu, že zprávu dáme EKR a zeleným. A, takže Fox a Hefner, to jsou jména, která padla, ale ještě potřebujeme souhlas konference předsedů. Prosím, prosím. Yes, I do have a point of order, Chairman. You eh, Mám technickou poznámku. Vy říkáte, že eh, tento schůz je, eh, tato schůze je vysílaná přes web streaming. Ale to může fungovat pouze tehdy, když máme v pořádku mikrofony. A, a problém je v tom, že pokud vy máte zapnutý mikrofon, zatímco ho mám zapnutý i já, tak mm, potom já, jestli se slyšet můj hlas, ale kamera zabírá vás, čili je třeba se vypínat. Ano, ano, tak v diskuzi samozřejmě to je eh, eh, eh třeba tedy mm, si, ano, mm, toto vždycky uvědomovat, bereme to na vědomí. A teď nyní bod dva, sdělení. Berlín povolení změny údajů. Eh, původně 19. března se to plánovalo. Ne, 14. A ne, 14. <laughs> 15. Eh, února, ale poněvadž eh, v té době v Berlíně nejsou žádné parlamentní schůze, takže eh, zde se to přesune na 19. 20. března. To je nový, nová žádost, kterou musí ještě projednat konference předsedu, poněvadž již to předchozí datum bylo jednou povoleno, ale já myslím, že s tím problém nebude a delegace bude mít kromě předsedu dva členy, dva za, sedm členů, dva za EPP, dva za socialisty a další eh, si v tom rozhodnou ostatní frakce, takže sedm členů plus předseda. Pokud jde o moji zprávu, která se týká statistik, demografických statistik, eh, zatím se nám nepodařilo nalézt konsensus, abychom mohli hlasovat o kompromisních pozměňovacích návrzích. Takže Myslím si, že asi dnes dopoledne nebudeme moci hlasovat, jak se původně plánovat, jak se plánovalo, ještě asi budeme muset diskutovat jednou o těch problémech. A um, takže máme zde žádost o povolení přípravy zprávy z vlastní iniciativy o přistoupení nového státu Eh, který případně vznikne eh, z důvodu rozdělení jednoho členského státu, jak to tedy bude s nástupnictvím. Takže zde, pokud nejsou námitky, tak můžeme přejít k diskusi o společných bodech, a to je statut a financování evropských politických stran a evropských politických nadací. Naší zpravodajkou je eh, kolegyně Janaku a o změně nařízení, eh, pokud je o financování evropských politických stran. Spravodajem je kolega Guerrero. A dnes tedy máme příležitost diskutovat do hloubky o těchto návrzích. Již kolegyně Janakau 20. 7. listopadu del, představila tuto zprávu a nyní je k dispozici ve všech oficiálních jazycích. Pokud jde o, to, o tu změnu nařízení, o financování evropských stran, takže zde to e, hlavním e, výborem je rozpočtový výbor, je příslušným výborem, takže ne my, ale já bych e, dal teď slovo paní Janakau, aby se k tomu vyjádřila. Prosím. Děkuji, πολύ κύριε ε, επισημάνατε και ο ίδιος ότι είχαμε μια πρώτη συζήτηση Zde mm, již proběhla první diskuze ve výboru a vlastně ještě e, předtím, e, e, než tedy se předloží naše stanovisko rozpočtovému výboru, i přesto ale již jsme navázali kontakty s komisařem a s členy rady a také i e, jsme se sešli a diskutovali jsme se s pravodajem e, výboru, rozpočtového výboru a také jsme tam měli i zástupce e, rady a komise a mm, mm, všechny a mm, i jsme zjistili na základě těchto diskuzí, že zde se rysuje konsensus a nyní budeme diskutovat o tomto návrhu s novým, tedy irským předsednictvím. Není nutné zde si říkat, že eh, že eh, rozvoj evropských politických stran zapadá do rozvoje demokracie v Evropské unii. Tyto strany sice existují, ano, ale mají statut, který není eh, dostatečně jaksi Eh, oceňován na evropské úrovni a hlavně, když ty strany mají třeba eh, eh, jde otázku tedy jejich financování ze strany parlamentu. My zde si ceníme návrhu pana Ševkoviče, který v podstatě respektoval moje doporučení a týká se to financování těchto stran tak jak to ve své zprávě vyjádřil parlament je třeba si uvědomit, že eh, Máme zde nařízení komise a podle tohoto návrhu tyto strany by fungovaly pod eh, evropským právem a tudíž by měly právní statut. A vše, eh, co ale není upraveno v nařízení, tak to by se mohlo potom definovat v tom členském státě, Eh, kam ta dotčená strana spadá. Ještě musím vysvětlit, že zpráva nepožaduje dodatečné financování, nějaké finance navíc. Ne, nechceme více zdrojů, to musí být jasné všem. To chci, aby všechny strany dobře pochopily, aby nedošlo k nějakému nedorozumění, a to především v médiích, protože média to sledují a sledují především výdaje evropských institucí. E, kritéria uznání nějaké politické strany také zde se zpřesňují. Evropská politická strana musí být zastoupena alespoň ve čtvrtině členských států prostřednictvím stran, které již existují a které obsahují poslance zvolené e, do národních parlamentů či do Evropského parlamentu. Komise nám říká, že není nutné, aby zde šlo o strany, které existují na národní úrovni. Mohou to být i nezávislí poslanci, což by umožnilo rozšířit celou škálu těchto evropských stran. Já k tomu nemám námitek. V každém případě evropské politické strany by musí být eh, součástí demokratických struktur a eh, musí respektovat eh, principy evropské principy a hodnoty. Nyní, pokud jde o politické instituty, tak tyto budou mít opět právní statut podle nařízení a budou uznávány v každém právním řádu členských států. Ale proto, aby mohli dostat nějaké financování, tak musí mít alespoň jednoho poslance. Tudíž na jedné straně zde máme uznání evropských politických stran, jakožto tedy stran, evropských stran, a na druhé straně máme zde financování, které vyžaduje přítomnost alespoň jednoho poslance, europoslance. A pokud jde o vnitřní organizaci, tak odměňování zde je třeba respektovat eh, rovnost pohlaví, není zde nějaké závazné procento, ale to základní princip. Evropský parlament každý rok poté eh, bude evidovat eh, ty politické strany, prověří, kde sídlí, prověří, zdali respektují všechna kritéria a zdali jsou řádně zaregistrovány v rejstříku parlamentu. Každá fyzická či právnická osoba bude moci napadnout demokratický charakter nějaké politické strany anebo bude moci podat stížnost Evropskému parlamentu. Komise zde navrhuje takovou radu moudrých, tak se to bude nazývat, tři moudří, eh, kteří budou zastupovat komisi, radu a parlament a kteří budou posuzovat dané spory, dané stížnosti. Já mám takový návrh zde. Eh, nevím, já myslím, že by to měl být výbor AFKO, který by měl se k tomuto vyjadřovat vždy ve stanovisku. A možná bychom mohli nalézt nějaký kompromisní návrh, to znamená, jednak by zde byl ten výbor těch moudrých, A potom e, náš výbor, tedy výbor AFKO, který by měl mít možnost e, organizovat slyšení a přijímat stanoviska. A potom každopádně ve finále je zde Evropský soudní dvůr, který také bude mm, e, mít možnost se vyjádřit v nějakém pravomocném rozhodnutí. Dále 90% eh, financování se zde hovoří, bude to ale podle velikosti eh, strany a eh, podle počtu poslanců a 10% to bude mm, stejné pro všechny strany paušálně. Tedy původně diskuze byla 85% bude variabilní a 15% fixní, ale teď je to 90 a 10. Dále bude se moci z toho financovat i individuální kampaň poslanců, ale pouze kampaň týkající se Mm, témat mm, souvisejících s Evropou, s evropskou politikou. Evropské politické strany a jejich instituty nebo nadace také budou moci i e, e, mm, používat finance na kampaně, které se týkají referent třeba, ale pouze tehdy, pokud opět ty kampaně se budou týkat evropských témat. Vždy musí to o evropská témata. Pane předsedo, tento statut, který navrhuje komise a který my doplňujeme v našich návrzích, eh, mm, ještě je doplněn i o stanoviska nebo návrhy výboru Jury. V podstatě zde ale existuje názorová schoda s výborem Jury, což kvitujeme s potěšení. S potěšením eh, stanovisko mm, výboru Jury se v podstatě neliší od našich návrhů a e, ve shodě s radou také, která na začátku mm, neměla úplně námitky, ale podle toho, co jsme slyšeli, tak rada na začátku měla určité obavy. Ale myslím si, že na základě diskuzí, které proběhly, tak e, tyto obavy se rozptýlily a tak to myslím si, že budeme moci pokračovat podle stanoveného harmonogramu a nakonec budeme mít na stole návrh, který eh, bude návrhem všech, bude konsensuální a který vytvoří statut evropských politických stran s ohledem na skutečnost, že Evropská unie nyní má právní subjektivitu a tudíž není normální, aby evropské politické strany měli nějaký vágní statut eh, ve smyslu nějakých nevládních organizací, neziskových organizací a podobně, takže to ne. Takto eh, vyšleme jasný signál i mm, jasný signál do členských států s tím, že národní strany se musí neustále modernizovat, demokratizovat a musí tedy eh, respektovat naše principy a hodnoty. Děkuji paní Janakau a eh, já si myslím, že ještě než přejdeme k diskuzi, tak si vyslechneme ještě dalšího zpravodaje eh, nebo navrhovatele k finančním aspektům pan Guerrero. Ten asi. Ne. ne, ne, ne, já se opravuji paní Gurmaj, místo předsedkyně. Takže ano, ano, ano. Ona mě požádala, aby mohla se vyjádřit. Prosím. Uh, of course it is not. Samozřejmě to není Jde jenom o zdvoře, zdvořilost. Myslím si, že jsme měli velké štěstí, že jsme mohli spolu s kolegyní pracovat na této zprávě, ale uh, Eh, ten, ta moje zpráva bude mm, k dispozici až za nějakou eh, dobu v návaznosti na to omlouvám se Marike Guerrero, který bude hovořit po mně. Já samozřejmě chápu, že toto je dohromady balíček, protože oba tyto, obě tyto zprávy spolu souvisejí. Chci eh, poděkovat kolegyni Mary za, tuto, za spolupráci na této důležité zprávě, která je klíčová pro budoucnost eh, evropských politických stran a vůbec pro evropskou demokracii. My potřebujeme evropské politické strany a nadace v takové podobě, aby mohly skutečně zaštít zaštiťovat pravou skutečnou evropskou debatu a základní hodnoty Evropy. Připomeňme si, že se nacházíme v době hluboké krize. Potřebujeme dobře fungující strany, které by vzbuzovaly důvěru občanů a proto je třeba zajistit úplnou transparentnost. E, evropský status evropských e, stran je tudíž klíčovým krokem. Je třeba zajistit přitom transparentnost, interní demokracii a eh, úctu k evropským hodnotám. Evropské politické strany musí fungovat dynamicky a musí být schopné reagovat na politickou realitu pokud tyto zásady budou zajištěny, neměli bychom příliš regulovat. Na druhé straně chci potrhnout věci, které je možno posílit. V oblasti financování je potřeba řádného financování evropských stran a nadací proto, aby mohly tyto řádně fungovat. Eh, financování by mělo eh, odrážet podporu voličů a mělo by odkazovat eh, na jednotlivé částky, které jsou přiděleny stranám. Bylo, by bylo, mělo by to být zveřejněno. Co se týče harmonogramu, bylo zdůrazněno samými politickými stranami, že je potřeba předpokládat určitou lhůtu na to, aby mohli se eh, připravit eh, z právního hlediska na tento návrh, takže by mělo být určité přechodné eh, období. Uh Mělo by to být však dříve podle nás, než je v návrhu komise. Úloha Evropského parlamentu. Já mám eh, poněkud eh, určité výhrady k určité exkluzivní úloze, co se týče registrace a ověření stran, eh, co se týče úlohy Evropského parlamentu a mělo by to být nastaveno tak, aby se Evropský parlament nevyhýbal své odpovědnosti. Proces by však neměl být politickým manévrováním a to jakéhokoliv druhu. Je e, srozumitelné, že by tedy měl být ten, ta rada těch tří moudrých, který by měl, e, která by měla vzniknout na, po období těch šesti měsíců na základě doporučení těch e, e, příslušných výborů, včetně našeho AVKO. Domnívám se, že by tam však měl být i nezávislý pohled z vnějšku, který by byl ne, eh, nezávazný, ale posílil by transparentnost. Zároveň je třeba zajistit, aby se ten proces nestal příliš těžkopádným. Co se týče eh, účasti na národních předvolebních kampaních, pokud chceme, aby evropské strany přispěly k evropské debatě, mě měli by eh, skutečně, měli by takto vstupovat, ale jenom v souvislosti s evropskými otázkami, tak jak zmínila paní zpravodajka. Bylo to také řečeno v eh, stanovisku rozpočtového výboru, jakož i ve stanovisku výboru Jury. Doufám, že mm, eh, tedy budeme společně spolupracovat úspěšně a omlouvám se, že jsem vstoupila. Děkuji paní zpravodajce za vynikající práci. Děkuji, děkuji paní Gurmaj za příspěvek jako vždycky k věci. A než dám slovo kolegovi Gererovi, tak vidím, že zde máme opět technickou procedurální poznámku kolegy Šeplinga, prosím. Uh, point of order, Mr jenom eh, mm, procesní připomínka mm, objevuje, ukazuje se, a říkal to již pan Agňu, že máme ten, tento pořad je webstreamován, tato mm, diskuse je webstreamována a je tady velmi, několik velmi důležitých eh, debat a zároveň je tady otázka protestního dopisu k, k, k celé řadě těchto otázek a prosím, vemte toto na vědomí a mělo by to být též v zápise. No ano, to je správný protest, uděláme to. Ano, já vím, že zde byly technické problémy s těmi kanály, to vím, nevím, zdali eh, je to vůbec odůvodněné vzhledem k tomu, jak tato schůze je důležitá. Takže děkuji za tuto poznámku. A nyní dám slovo kolegovi Guerrerovi. Sí, gracias, señor presidente. Ano, děkuji, pane předsedo. Od poslední schůze, která se konala, tedy výboru AFKO, tak došlo k určitým věcem, které znamenají změnu eh, eh, té cesty, kterou se mělo ubírat moje stanovisko o finančním nařízením. A ty základní změny jsou následující. Za prvé, bylo rozhodnuto, že zpravodaj, tedy Eh, příslušný výbor eh, bude rozpočtový výbor a eh, takže mm, výbor AFKO tedy vydá stanovisko ke zprávě rozpočtového výboru. Zároveň však rozpočtový výbor v souladu s informacemi, které jsme obdrželi, tak rozhodl, že vyčká na to, až výbor AFKO eh, tedy eh, přijme tu zprávu paní Janaku a pouze poté rozpočtový výbor začne pracovat na finančním nařízení tak, aby zpráva rozpočtového výboru, tedy o finančním nařízení a moje stanovisko o, e, ke zprávě rozpočtového výboru musí tedy vyčkat, než se bude finalizovat zpráva paní Janaku, tedy o statutu evropských politických stran. A také i jsem obdržel informace, doufám, že jsou správné, že toto rozhodnutí bylo přijato i v radě. To znamená, že rada začne vyjednávat o zprávě paní Janaku a ta část, která se bude týkat obecných záležitostí rady, tedy včetně eh, finančního nařízení, tak to se bude týkat tedy eh, rozpočtu a bude, se to tedy, bude to podmíněno odsouhlasením zprávy paní Janako. Co to znamená pro nás? Že nemá smysl, abych já teď vám tady předkládal nějaké stanovisko s pozměňovacími návrhy ke zprávě, která ještě nebude a na kterou se bude čekat, protože se bude čekat na to, jak se nakonec budou definovat ty finanční aspekty statutu politických stran. Filozof, španělský filozof jeden, také máme i ve Španělsku filozofii, ne jenom Britové a Němci mají filozofii, ale i Španělé. A jeden řekl, že e, zbytečné úsilí vede k melancholii. A takže nemá smysl, abychom tady vyvíjeli zbytečné úsilí, když musíme stejně vyčkat, než bude odsouhlasena ta změna zpráva. Tak proto já jsem předložil takový pracovní materiál na předchozí schůzi výboru AFKO a já jsem plánoval, že dnes mm, mm, budeme zde mít ty pozměňovací návrhy k finančnímu nařízení, ale je to podle mě úplně zbytečné. O tom mluvit je to zbytečná práce. A já doufám, mm, že Možná moje vysvětlení je trochu zmatečné sice, ale eh, chtěl jsem říci, že příslušný výbor, který je tedy příslušný pro zprávu o finančním nařízení, je rozpočtový výbor, budget. A rozpočtový výbor rozhodl, že počká na to, až výbor AFKO e, eh, e, eh, přijme zprávu Janaku a pouze poté se začne zabývat zprávou o finančním nařízení. A což znamená, že e, ale Eh, obsah té zprávy příslušného výboru se bude odvíjet od obsahu zprávy paní Janaku. Tudíž moje stanovisko také musí vyčkat na to, než přijmeme zprávu Janaku a než mm, mm, budeme mít na stole eh, i eh, zprávu rozpočtového výboru. Takže já jsem jenom chtěl vám říct. Mm, Eh, co tedy eh, si o tom myslím a mohu tedy samozřejmě rozeslat ty pozměňovací návrhy, ale nemá to stejně smysl, protože musíme vyčkat na výsledek, jak dopadne zpráva paní Janaku. Děkuji, pane Guerrero. Mně se zdá, že to je rozumné, to, co navrhujete a také i zde mm, Eh, jsme se sešli s, s irským ambasadorem Montgomerym, protože Irsko bude předsedat příštím eh, eh, proletí a bude se s nimi jednat o tom finančním nařízení a statutu politických stran a takže já zde mm, se, si přeji, aby irské předsednictví tomu věnovalo velkou péči. Pan Duff. Um, chairman. Pane předsedo, já samozřejmě eh, se víceméně shoduji eh, s tím směrem kolegyně Janaku eh, v její zprávě. Domnívám se, že je tady třeba vyjasnit některé věci, jako je třeba přesná povaha právního statutu těchto politických stran. tak aby byly uznány eh, na základě evropských zákonů, eh, i když tedy budou eh, registrovány podle evropského práva, pořád ještě budou potřebovat registraci v národních státech z důvodu toho, že budou mít zaměstnance a samozřejmě budou platit daně. To znamená, že potřebovali vyjádření belgických úřadů o tom, jak přesně budou politické strany evropské nazírány podle belgického práva. Je to totiž speciální situace, ve které budou belgické úřady. A abychom my byli schopni pochopit rozdíl mezi právním postavením stran vytvořených podle evropského práva a stran vznikajících na základě národních legislativ. Eh, na to bychom tady potřebovali eh, skutečně přesnost. Za druhé, já nejsem úplně tedy nadšen tím, že by nějaká trojice moudrých nezávislých osob měla být jakousi pojistkou. verifikace vhodnosti a přesné eh, povahy fungování těchto politických stran. Ani se nedomnívám, že rozhodčí roli byste měl sehrávat Evropský parlament, protože úprava těchto politických eh, stran se příliš blíží úpravě celého prostředí, eh, jakési politické arény. A pak tedy by měla existovat nějaká volební eh, komise, která by byla blízká Evropské komisi a toto sledová Za třetí, poněkud pochybuji o tom, zda je třeba, aby politické strany eh, na to, aby mohly eh, získávat eh, finanční podporu, aby museli mít eh, poslance v Europarlamentu. Já myslím, že je to eh, diskriminační oproti stranám, které již v tomto parlamentu zastoupeny jsou. Je docela pravděpodobné, že by mohly vzniknout eh, důvěryhodné nadnárodní politické strany, které eh, budou zvoleny do třeba regionálních eh, orgánů a ty by pak mohly také stavět kandidáty do Evropského parlamentu. Já myslím, že v přístupu k těmto úvahám, eh, tedy o těchto politických silách, je třeba pragmatismus. Je třeba povzbuzovat eh, celoevropskou dimenzi partajní politiky. Takže vylučovat předem ty, eh, kteří dosud nemají zástupce v tomto parlamentu, se mně zdá poněkud eh, kontraproduktivním. Závěrem bych eh, ještě chtěl říci toto. My máme stanovené normy, kolik prostředků se může utratit v kampani přičemž eh, je tady prvek eh, jaksi, eh, národního jaksi národní kritérií a to je tedy v kontrastu s koncepcí, kdy není vůbec žádná, žádné omezení na náklady kampaně. Já si domnívám, že na to, abychom mohli vytvořit eh, rovné podmínky, tak jak je třeba, eh, měli bychom eh, mít tedy určitý strop pro náklady na kampaň. Děkuji, pane Daf A nyní má slovo pan Jatrny. Pani Jatrny. Tällä kertaa suomen kieltä. Já dnes budu hovořit finsky. Tato zpráva je významná a nezbytná. Zpravodaj odvedl dobrou práci a já mu za to děkuji. E, nicméně mám několik poznámek. Jak řekl pan Dav, k otázce monitorování, tedy jak to provádět a kdo by tím měl být pověřen. E, a sice monitorováním toho, zda evropské strany e, plní a zastupují ty správné hodnoty. Já e, souhlasím s Andrewem, že to nemohou být politické orgány, to nemůže být parlament, to nemůže být ani tento výbor. jak my bychom se k tomu mohli stavět nezávisle, nepředpojatě k vyhodnocování činnosti stran, s kterými jsme třeba v konkurenčním vztahu. Toto není úkol parlamentu, to je právní záležitost. To by měl dělat soud nebo komise, nikoli parlament. A to by mělo být tedy v širším kontextu, nejenom eh, v tomto, eh, prostě činnost parlamentu jako taková. Já se domnívám, že je třeba vycházet z toho, že parlament má legislativní pravomoc. To je třeba zdůraznit ale neměli bychom na parlament přenášet úkoly exekutivní povahy nebo právní povahy. To prostě nepatří do parlamentní práce. Nicméně v současné chvíli, jak text komise ano, on samozřejmě není úplně finální ještě. Ale ten pozměňovací návrh také, že to skutečně nemohu podpořit. No a ještě několik dalších bodů, včetně ustanovení o zdanění v tomto předpise. Já si myslím, že to není to není oprávněné. Myslím si, že daňové otázky bychom měli zcela vypustit. A návrh komise na flexibilitu při využívání prostředků jsou tyto návrhy komise vhodné, jsou vyvážené, jsou ty prostředky tedy přiměřené. Já myslím, že bychom se ještě měli nad tím jednou zamyslet. Také nad tím, zda ta navrhovaná pravidla jsou eh, dostatečně přesná nebo možná zbytečně přehnaně přesná. A dále ke kampaním a eh, sledováním, eh, jak se vynakládají prostředky na kampaně, co měl rozhodovat. Tady by to také mohlo být určitě různé v jednotlivých členských zemích. Já myslím, že to skutečně je eh, národní záležitost, protože ty kampaně v jednotlivých zemích probíhají velmi odlišným způsobem a dokonce jsou rozdíly uvnitř členských zemí, čili já bych to skutečně nechal na té národní úrovni. Děkuji, děkuji. Já bych chtěl požádat eh, kolegy, aby E, dali možnost panu kolegovi Šolcovi, protože on musí odejít v 10 hodin, takže dostane přednost. E, prosím, pane Šolci. Děkuji, pane předsedo, děkuji také e, kolegům za pochopení. Chtěl bych promluvit ke dvěma aspektům. Za prvé, myslím si, že jde o velmi významnou zprávu poněvadž poukazuje na to, jakým způsobem vůbec eh, vyzvat k také občany k tomu, aby na evropské eh, úrovni se účastnili utváření naší společnosti. To znamená, eh, jde o uplatňování názoru, svobody názoru, svobody schromažďování také na evropské úrovni. Jde také samozřejmě o otázky migrace a tento proces musí být eh, naprosto jasný. Čili eh, ta pravidla, jak řekla paní Gurmaj, by měla být jednoduchá, nekomplikovaná, natolik explicitní, aby fungování evropských politických eh, stran skutečně se mohlo uplatnit. A k tomu mám dvě věci. Za prvé, poněkud eh, je mi líto, že paní Čanáku nebyla odvážnější při úpravě návrhu komise. To znamená eh, to rozhodnutí, eh, jak by měla vypadat ta právní subjektivita celoevropských stran. Samozřejmě musí mít právní subjektivitu v rámci nebo podle práva EU, ale pokud se týče kde by se měly nacházet v tom národním právu, eh, třeba v belgickém nebo podobně, tak eh, tady eh, už zase couváme z toho odvážného návrhu. Čili já si myslím, že tady by bylo dobré, kdyby paní zpravodajka řekla, jak to vidí. Já myslím, že skutečně, jak by to tedy mělo vypadat tedy s tou právní subjektivitou evropských stran. A další aspekt, eh, kdo by měl eh, kdo by měl tedy eh, uznávat tyto strany. Tady se říká, že je to Evropský parlament, to je příliš nejasné, kdo to je. Je to plénum, které bude rozhodovat o tom, zda uzná či neuzná Evropskou Eh, stranu, nebo je to nějaká eh, rada moudrých, to, tím to prostě není nějak transparentní, to je nesrozumitelné a de facto myslím si, že eh, tady pokud nepůjdeme ještě o jeden krok dál odvážněji, tak tím ne, se nám nepodaří odboudat nedůvěru v evropskou politiku. A třetí věc, to je rovnost politických stran, které navzájem spolu soutěží. Týká se také rozvoje evropské integrace. Myslím si, že pozměňovací návrhy 28, 29, které se zabývají rozdělováním prostředků, eh, ne slouží tedy té rovnosti stran. Tady je velký rozdíl eh, velké mají výhody proti malým. Tady to bylo nějaký 80, 15%, teď 90, 10, čili eh, nepřímo získávají více peněz větší strany. A já si myslím, že tedy alespoň zatím eh, ten mechanismus by měl zůstat, jaký je, a možná, že, nebo možná, že ho změníme, ale každopádně sem by měli směřovat pozměňovací eh, návrhy. Děkuji, pane Šolci. Pan Eniu nyní má slovo. Chairman. Pane předsedo, děkuji. Já bych ráda, aby si členové výboru skutečně zamysleli nad tím a řekli si, máme my mandát o tomto hovořit? Já si vůbec nevzpomínám eh, v roce 2009, že eh, eh, já si vzpomínám, že by se hovořilo o tom, že bychom měli mít tyto politické strany, využijeme euro, evropské poslance. To tak to vůbec nebylo, nešlo to ze spoda. Je to proces, který jde ze zhora a vlastně parlament určuje, tady budou politické strany. To by mělo vznikat eh, eh, obráceně. Lidé by se měli sejít a říci, nám se nelíbí, jak věci fungují, chceme je změnit, budeme si financovat. Já jsem členem takové strany. Nás nikdo nefinancuje, my se sami financujeme a myslím, že se tady dostáváme na velmi nebezpečnou půdu. Navazuji na to, co řekl Andru. Říkal, že se mu zdá nerovné, nespravedlivé, aby ta kritéria členství eh, byla taková, že tam musí být eh, poslanec Evropského parlamentu. My je vybíráme na, eh, proporcionální, na základě proporcionálního volebního systému. A pokud nějaká politická skupina nemá dostatek podpory, aby měla za sebou nějakého evropského evropského poslance je to oprávněné říci, eh, že by <clears throat> měli mít takovou, takovéto hrozné zastoupení. Když se podíváme na extrémní případ, někdo bude zastáncem veřejných poprav, eh, nedostane k tomu podporu ve vlastní zemi, ale někde jinde v Evropě rozjede se celá tato věc bez řádného demokratického mandátu. Já chápu, co říká Andrew do, bojí se toho, že demokraté přijdou o své e, evropské poslance. Nevím, jestli mám pravdu, ale je tady ta obava. Dále je tu rozpočtová krize. Všichni to víme. E, Evropská unie se snaží získat peníze členských států, kteří nechtějí dát peníze. A toto je další věc, která bude stát. A myslím si, že bychom to, se tím prostě neměli zabývat. Pan Bronz. Politické strany svou vlastní povahou dobrovolné organizace, autonomní organizace a jsou založené na základě iniciativy zakladatelů. Nejsou zakládány státem. Stát, pokud bere na sebe to tu iniciativu, iniciativu, iniciativu dělá něco, co není nezbytné a navíc, a to je horší, zasahuje do soukromých uspořádání soukromých skupin. Jsou tady dvě možné překážky pro politické strany. Jednak financo, kritéria pro financování a dále kritéria pro registraci. V tomto návrhu, pokud bude registrace pouze to registrace pouze, eh, jejím cílem bude zabránit eh, dvěma stranám se stejným názvem a jejich registraci, tak to je v pořádku. Ale pokud by se zabraňovalo registraci z nějakých jiných důvodů, tak by to bylo skutečně nežádoucí a připomínalo by to sovětské volební komise strany vznikají proto, že si jejich zakladatelé mají společný zájem, společné hodnoty. A aby stát nebo nadnárodní eh, orgán říkal stranám, jaké hodnoty mají vyznám, vyznávat, to je skutečně totalitní přístup. Třeba, že je tady zatím dobrý úmysl. Já jsem mm, slyšel, že pan Dav a paní Jatamaky říkali a chápu, co říkají, že ten orgán, který registruje a rozhoduje o financování, by měl být zcela nezávislý. Problémem je to, že kritéria již budou jaksi nastavená a to nastavená politiky zde v parlamentu, v komisi a v radě. Eh, máme zde jedné jeden výraz, ten, kdo platí, ten také diktuje. A pokud bude tady nějaká rozhodovací pravomoc jiná, tak se vlastně tyto strany dostávají do područí jednotlivých států nebo státního orgánu. Grazie. Děkuji. Pan Vilandr. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl zdůraznit to, že paní zpravodajka výslovně řekla, že zatím tedy eh, nejde o to, kolik strany dostanou, ale jde o to, co je to strana a jakým způsobem by eventuálně měla dostávat peníze. A já bych tedy v zásadně chtěl říci, že návrh komise eh, je eh, zvláště tedy nevyvážený eh, mezi body, které jsou eh, velmi podrobné a na druhé straně velmi mlhavé. Tak například v otázce demokracie je právě mlhavo, ale zároveň se říká, že je třeba se zabývat po, eh, tematice pohlaví nebo třeba pan eh, kolega Dav nám tady eh, uvádí eh, maximální tedy stropy na útratu za kampaně a to je opět jeden detail ve velké meze, čili já si myslím, že tady by to chtěl skutečně vylepšit. Jinak já si myslím, že jde o zprávu velice důležitou a je to důležité také ve vztahu k evropské veřejnosti. Proto si myslím, že je nezbytné, abychom studii o stranách, tak ta by měla být dispozici alespoň v polovině jazyků a to rychle, aby si lidi o tom mohli vytvořit obrázek. Nejde o nic jiného, než o vytváření evropské veřejnosti a jde také o to, že strany by měly mít možnost se usadit kdekoliv a nejen v Bruselu. Za druhé jde o otázku statutu. Čili máme tady otázku, co je to evropská strana a kdy má nárok na prostředky. A já chci k tomu výslovně říci, že si myslím, že statut Evropské politické strany by se neměl vázat na poslance. A e, už vůbec ne tedy, jestli strana dostane e, jakési peníze. Tady jde hlavně o to, jestli se ta strana bude účastnit na vytváření evropské veřejnosti a se bude účastnit voleb. A proto si myslím, že ten statut musí být umístěn mnohem hlouběji, mnohem níže Eh, také ty formální překážky by měly být daleko menší, proto aby se někdo mohl prohlásit nebo stát se evropskou politickou stranou. A také by to nemělo záviset na nějakém parlamentním rozhodnutí. My tady potřebujeme tedy obecný rámec a formální přeskum, zda je tento rámec naplněn. Mně připadá Eh, úplně směšné, že by parlament eh, rozhodoval o tom, jestli strana je stranou. Eh, to je to tež, jako kdyby Usain Bolt rozhodoval, kdo může závodit a kdo ne. To nejde. Já myslím, že tady formální kritéria jsou demokratická struktura, vznik z dola nahoru a Myslím si, že tady skutečně ty překážky by tam měly být opravdu minimální a tak, aby se dostali do eh, voleb. A teďka další otázka je, eh, jak by se strany měly živit a tady skutečně už musíme kontrolovat, zda jsou demokratické struktury v té straně, zda eh, nominace poslanců probíhá tajnou volbou, a také podle členstva. Čili já si myslím, že tak by to mělo být. Ale eh, každopádně takto by měla vznikat struktura. Každopádně jde o formální správní akt a my prostě nepotřebujeme eh, další eh, úřady do toho zapojovat. To jsou prostě správní rozhodnutí a ta podléhají potom soudnímu přeskumu. A pokud objektivně se zjistí, že eh, dojde ke zneužívání tohoto statutu, no tak jako s tím nemá Olaf co dočinění. To je prostě otázka soudu a prokurátora. Takže tady opravdu neplatí nic jiného, než nemůže se uplatňovat nic jiného než eh, normální správní záležitosti. Eh, jestliže tedy eh, strana nemá další peníze, tak to určitě eh, není žádný žádný zločin, ale pokud zjistíme, že tedy nějakém zločinu došlo, tak v tom případě tady máme Olafa další. Rozhodně bychom neměli zřizovat další instituci, která bude rozhodovat strana. A jinak, pokud se týče tedy financování stran. Eh, to, co řekl paní kolega Scholz, to eh, je chybe, chyba. Eh, strany potřebují peníze a otázka je, jakou má podporu tato strana mezi veřejností a tím tady měřítkem jsou volby, nikoli výzkumy. Čili my, pokud tedy dáme nějaký práh a ten, a ten Eh, malý práh, že tedy bude, že bude eh, na úkor malých stran, tak to je špatná úvaha. Naopak, ten eh, práh, ten je naopak pro malé, protože tam, kde to je, kde tento práh, tak tam máme skutečně, to je privilegium pro malé, to je těch 90-10. Ale Eh, malé strany si vždycky domnívají, že všem, ve všem, co dělají, jsou furt znevýhodnovány. Eh, Pokud se týče otázka rovnosti, já si myslím, že tady to je pojato příliš podrobně. V článku 18.3 eh, to, že evropské strany se nesmí účastnit referent a hlasování tak dále, pro boha tak, kde to jsme, snad tam, kde jde aspoň o trochu Evropy, tak tam byste se měli angažovat demokraticky, já nevím, autisemsky, antisemsky, anebo prostě jinak budete političtí eunuchové, pokud se budete moci účastnit práce jenom v některých vybraných oblastech. Tady nejde otázka toho, jestli tady eh, třeba nějaká směrnice, která, jestli se tedy má uplatňovat dříve nebo později, nebo nějaké referendum. To, to ne, to prostě to, to nemůžeme takto určovat a omezovat. To by byly zbytečné spory. Eh, samozřejmě, že každá strana, národní strana klidně může se účastnit komunální voleb, že? Hm, takže eh, proč, eh, proč by se třeba zástupce nějaké eurostany nemohl účastnit eh, komunálních voleb? Máme jeden politický prostor. No a poslední bod k těm kontrolním orgánům jsem už hovořil. Já si myslím, že prostě správní eh, postupy musí být ponechány správním sféře a já si myslím, že parlament jakožto politická instance tady vůbec nemá o čem hlasovat. My tady máme jako zákonodáce stanovit rámec. Určitě nepotřebujeme žádné nové úřady a e, pokud bude docházet k nějakým e, přestupkům, tak na to máme buď tedy státního zástupce, anebo OLAF. E, cokoliv navíc je zbytečné. Děkuji ještě zde máme kolegu Hefnera, který také chce slovo. Já, liebe kolegyně, kolegyně. Kolegyně, kolegové, není to poprvé, kdy o tom debatujeme zde ve výboru. takže to mohu vzít to možná stručněji, ale musím se zastavit u jednoho bodu, eh, který zmínili někteří, včetně kolegy Výlanda, já musím tedy eh, se podívat nad tím, že eh, my jsme vlastně k tomu tématu měli před rokem a půl slyšení a diskutujeme neustále. Pořád se o tom debatuje, také pan Dav to říkal a další eh, při tom slyšení. Také vlastně všichni experti na slyšení tvrdili, že je právně nezbytné, aby otázka financování těchto politických stran nebyla stotožňována s otázkou jejich registrace. Financování může a e, myslím, že dokonce musí být závislé na výsledcích této strany, ale na to nemůžeme, nebo tím nemůžeme podmiňovat registraci. Registrace je o tom, kdo splňuje právní a věcné požadavky kdo má politický program a personální nabídku osob, které jsou schopny se účastnit vytváření evropské vůle. Já musím říct, že my tady skutečně stojíme před přelomem, protože hodně bude záviset na tom, zda evropští občané, politické síly a nevládní organizace eh, budou mít dojem, že chceme toto upravit férovým způsobem, to znamená, že eh, vytváříme jakousi arénu, kde se eh, svobodně podle vůle občanů může rozhodnout, které nabídky budou úspěšné a které ne. To znamená, že ten vstup do té arény nesmí být příliš omezen, nýbrž rozhodnutím o tom, kdo tam může, kdo ne, Eh, kdokoliv dostane, tak to v podstatě musí být v rukou občanů, ale nemůžeme už u registrace eh, uplatňovat takováto kritéria. Pokud vznikne dojem, že chceme vytvářet jakousi ochranu proti konkurenci, že tady chceme dávat eh, status evropské strany jenom těm, kteří jsou nám recht, nebo možná jenom nám samým, ale ostatním ne, no tak potom pámbu s námi. To je samozřejmě protipol svobodného názoru, svobodné soutěže politických stran. Já jsem to řekl už několikrát a teď to musím říct ještě ostřeji. Toto je velice nebezpečný práh. Schvalování registrace a financování stran se tady nepřípustným způsobem směšuje. U registrace tam máme administrativní kritéria, tady musí to vycházet z zemských, zemské úrovně politických program. A otázky, zda je tady vůle účastnice politické činnosti a voleb. Já to vidím podobně jako pan kolega Wieland. Domnívám se, že nejde o politické rozhodnutí, nejbrž o rozhodnutí správní, které musí být přeskoumávatelné soudně, ale to rozhodnutí prostě musí být v rukou občanů. Pokud se týče financování, myslím si, že to, co je ve zprávě, je přípustné, to znamená vazbu, peníze a úspěch ve volbách. Ehm, určitě k tomu předložíme pozměňovací návrhy a my už zhruba víme, jak budou vypadat, ale myslím, že by bylo dobré, kdybychom se tady spíše snažili eh, dosáhnout eh, společného obrazu o tom, jak by měla vypadat evropská demokracie, spíš než abychom se tady eh, nějak hádali. Každopádně musí to být statut, ve kterém nejde o nás, o naše vlastní zájmy, ale o to, aby mohl fungovat, mohla fungovat konkurence mezi politickými stranami a to se potom projeví v rozdělení křesel v parlamentu, ale dát účast na parlamentu za podmínku to nejde. U dalších bodů eh, zákaz účasti v referendech tak to vidím podobně jako můj předřečník. Kde chceme eh, říct, jaké bude, kde bude ta hranice, jestliže eh, předsednictvo strany eh, přijme usnesení o nějakém evropském referendu, tak už je to zakázané, nebo je tam zákaz vyvěšování plagátu na toto téma, nebo zákaz na nějakých účastí nebo workshopů v debatách. To nevím, já si myslím, že bychom tady eh, neměli takto ten statut eh, omezovat a eh, ti, kteří jsou pro, byl bych rád, kdyby mě vysvětlili, kudy vlastně má probíhat ta hranice a jak to prakticky bude dodržovatelné a prosazovatelné. Jinak pokud se týče tedy Eh, základního příspěvku a potom k tomu podle eh, volebního úspěchu, no tak já si myslím, že je správné, aby určitá část té částky byla vyplacena, poněvadž každá ta strana má nějaké provozní náklady a ten eh, zbytek, ten tedy eh, bude dán volebním výsledkem. Já si myslím, že 85 10 85-15 opravuje se řečník, že je lepší než 90-10, poněvadž já si myslím, že je to férovější a rovnější situace eh, v politické soutěži. Já to nechci dále protahovat. Každopádně eh, vyhrazujeme si ještě podávání dalších pozměňovacích návrhů. Eh, Dobře. A nyní reakce od paní Gurmaj. Honorable Gurmaj. Paní Gurmaj, Karak. Scusi. Já se omlouvám. Oggi sto commettendo. A... Ah, a takže, eh, ano, takže já jsem tady eh, nějak příliš, eh, asi věnuju pozornost vám pouze, ale samozřejmě paní Janakau bude reagovat a potom i pan Guerrero, pokud chce ještě něco doplnit. Um, uh, a e, e, takže Guerrero, nejprve možná Guerrero a potom paní Gurmaj to ještě uzavře. Sí. Sí. Gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedo. Já nemám, co bych doplnil k tomu, co jsem již řekl, takže e, poněvadž, co jsem chtěl sdělit, je, že vyčkáme, až se odsouhlasí zpráva paní Janaku a uvidíme, jaké to bude mít dopady na finanční nařízení. A v tomto okamžiku eh, my i rozpočtový výbor se budeme snažit, aby i eh, ta reforma eh, finančního nařízení, aby korespondovala s tím, co bude přijato ve zprávě paní Janaku. Děkuji. Takže teď dáme slovo kolegyni Janaku, ale ještě předtím eh, je třeba, abychom si uvědomili, jak to je důležité téma. Dále je třeba reagovat rychle. Je třeba jednat rychle, poněvadž chceme, abychom eh, jasně to uzavřeli ještě, než se rozhodne o finančním nařízení. Dále Eh, osobně říkám, podle mě velký problém je problém to mít politické, evropské politické strany, které by byly skutečně evropské, aby to nebyla nějaká suma národních stran, pouze agregovaná suma, ne, ale aby to eh, eh, byly skutečně eh, tedy evropské strany a nejenom tedy národní strany, které to využijí pro to, aby tam prosazovaly na evropské úrovni národní zájmy. Ne, tady jde o to, aby to byly skutečně evropské politické strany, které budou pracovat na integraci a na eh, realizaci evropského projektu. Jak říkám, to není algebrická eh, suma, ne, to má být syntéza. A i, i pravidla tedy je třeba připravit v tomto smyslu. A mně se zdá, že ještě i když návrh nehovoří o detailech, tak určitě je třeba udělat rozdíl mezi volební funkcí od jiných funkcí, Eh, obecných funkcích, eh, protože eh, role, parlament, role stran není pouze tedy předkládat kandidáty a nechat se zvolit. Ne, jde o to i předkládat hodnoty, programy, ideje a tedy nějakým způsobem tak působit na veřejné mínění. Takže to je funkce politických stran, to je odlišná funkce než ta funkce, která sice je důležitá, ale to jsou volby. Takže je třeba se zamyslet i nad tímto rozdílem a zamyslet se tedy i nad eh, otázkou eh, totální úplné svobody, eh, která panuje v okamžiku, kdy se formuje strana a potom tím, když se prezentují ve volbách. Takže to je třeba si uvědomit. A já tedy jsem chtěl přispět do této důležité diskuze a připomínám i ten seminář, který se konal o, po politických stranách a jak řekl i božáda kolega Wieland, zde asi nebude snadné to převést do všech eh, těch jazyků, jak eh, žádá pan Wieland, ale eh, já tedy vezmu na vědomí požadavek pana Wielanda. Uvidíme. Paní Kurmaj. Ne, já se omlouvám opět. Ne. Aha, já se... Mm, takže tady už asi mě začnete z něčeho podezírat prosím. Děkuji, děkuji pane předsedající Já chci poděkovat kolegům za poznámky, připomínky a především děkuji paní Gurmaj za hm, poznámky, které jsou konstruktivní a i lichotivé, bych tak přímo řekla. Ale pochopila jsem, že co vám leží především na srdci, je otázka těch, eh, eh, té registrace, těch rejstříků, jak to bude probíhat. A co vám také leží na srdci, je otázka toho, jak takový evropský občan potom případně bude moci podat stížnost, jak eh, eh, se eh, bude tedy odvíjet potom to řízení o stížnostech, jak zajistit demokratický charakter. Jde o to, abychom tedy skombinovali názory výboru AFKO, abychom sladili je i s těmi názory výboru moudrých, a nakonec v podstatě vždycky je zde možnost se obrátit na Evropský soudní dvůr. Ono není vždycky snadné eh, zde z evropské úrovně posuzovat politické strany. Je to otázka i důvěry. A nakonec to může být až Evropský soudní dvůr, který případně bude eh, eh, přeskoumávat stížnosti na politické strany. Někteří kolegové říkají, že bychom se neměli těmito otázkami zabývat zde my v Evropě. Ne, jsou zde evropské politické strany přece, které se nachází v Bruselu, v Belgii, které fungují eh, jako nevládní organizace, které platí daně a to není vlastně poprvé, kdy hovoříme o tom, že vytvoříme statut Evropské politické strany v podstatě de facto již existují. Jde o to jenom vytvořit k tomuto pravidla. Jde o otázku právní subjektivity. Vše, co se nebude upravovat v nařízení, tak eh, eh, takže to, co se nebude upravovat v nařízení, tak to se bude upravovat na národní úrovni, pokud ta dotčená strana se usadí v daném státě. A já samozřejmě i zde připomínám, že zde je absolutní svoboda sídla, volby sídla politické strany mohou se etablovat, kde chtějí, v Lisabonu, v Paříži a tak dále. A, ale co nebude upraveno v tomto nařízení, tak to se bude upravovat příslušným právem, portugalským, španělským a tak dále. A já myslím, že to je dobrý přístup. Každopádně je zde vždycky možnost eh, přijmout evropské předpisy, a to je hm, normální eh, evropská legislativní praxe, jako vždy, takže bychom se neměli některak zneklidňovat. V každé zemi existují zákony a předpisy o národních politických stranách, samozřejmě to je ale jiná věc. Evropské politické strany musí mít specifický statut, eh, eh, o to již parlament několikrát žádal a musí samozřejmě i propagovat eh, evropské principy a hodnoty a demokratické principy a hodnoty. Pokud eh, budou existovat politické síly, které nebudou si přát eh, podporovat a prosazovat evropské hodnoty, tedy Evropu, tak tyto strany přece mohou také fungovat. Mají právo říci, co chtějí, říkat, co chtějí. Nikoho nebudeme omezovat ve svobodě projevu. Ale pokud zde budou strany, které budou mít protidemokratické praktiky, tak zde ano, e, zde bude možné tedy e, e, proti ním zakročit. Máme k dispozici veškeré možné prostředky pro to, abychom mohli takovou situaci přeskoumat a posoudit. Dále k otázce daní. To je jiná věc. Vše co není upraveno v nařízení, tak může být upravováno na národní úrovni v členských státech, což se eh, již teď stejně děje. Eh, není to nic nového, nic specifického tady. Ale tyto politické strany musí co nejlépe sloužit evropským hodnotám a principům a zároveň musí být transparentní, to je jejich základní charakteristika. A jakmile budeme mít prostředky, eh, jak kontrolovat tuto transparentnost, tak nebude přece problém. A nyní, pokud jde o zvýšení financování, zde ta otázka již eh, se neklade, ta je jasné, já jsem řekla, ale otázka, která se zde klade, je otázka legitimity Evropského statutu, tedy aby otázka legitimity statutu Evropské politické strany ten musí být adekvátní, jak jsem řekla. Tyto strany, tyto politické strany v podstatě jsou de facto politickými stranami, ale nemají právní subjektivitu. A tato právní subjektivita právě bude tím momentem, který je posílí a určitě je to v zájmu evropských občanů kteří takto budou eh, mít možnost i vstupovat do těchto stran. Nyní občané, evropští občané nemají vůbec představu o tom, kdo rozhoduje a jak se rozhoduje v žádné zemi. Samozřejmě v mé zemi hm, z důvodu krize Eh, z důvodu hospodářské krize, tak eh, občané se dozvěděli spoustu věcí za poslední tři roky, ale v jiných zemích, upřímně, kdo ví vůbec, co se děje na evropské úrovni, jak se přijímají rozhodnutí a tak dále. A já si myslím, že evropské politické strany zde ponesou tu odpovědnost komunikovat s občany a vysvětlovat jim realitu většinou se říká, to, co jde z Bruselu, je špatné a to, co je v národním státě, vždycky je lepší. A já myslím, že tyto evropské politické strany by měly trochu vyvážit tento dojem. A mm, politické strany, které budou mít jasný právní statut, potom e, seriózně e, budou jaksi důvěryhodnější, budou stabilnější, silnější. Děkuji za vaše připomínky, já je zohledním v pozměňovacích návrzích a pokud to půjde, tak i doufám, že se nám podaří dospět ke konsensu, tedy zde ve výboru, ale i e, s radou a komisí. Děkuji, děkuji paní Janakou, děkuji, říká pan předseda, za významnou práci, kterou vykonáváte na této agendě. Určitě ještě nás čeká další důležitá Eh, eh, diskuze, protože zde máme termín pro pozměňovací návrhy a to je 17. leden 12 hodin a hlasovat by se mělo 19. února, takže ještě máme hodně času, bychom mohli se zamyslet. A pokud skutečně chceme ale uzavřít eh, tuto agendu, tak je třeba urychlit práci. A děkuji. A nyní máme další jedenáctý bod, což jsou demografické evropské statistiky. Já jsem zpravodajem, my jsme již rozhodli, že nebudeme hlasovat. Já nevím, zdali je vhodné ještě opět diskutovat o tomto tématu, protože nám se již v zásadě podařilo se dohodnout, ale jsou zde určité otevřené body. V podstatě jsou dva. První ten je důležitější, nejdůležitější ze všeho. To se týká účinků mm, těchto statistik. E, účinky e, těchto demografických statistik na instituce, tedy pro hlasování v radě a pro e, rozdělení křesel v Evropském parlamentu. A pokud tyto statistiky by měly mít mm, Eh, tyto efekty, tak samozřejmě to bude mít velké dopady na eh, nejrůznější věci. A tak jde o to, do jaké míry by to mělo mít dopady na hlasování v radě a složení parlamentu. Zde je třeba to vyhodnotit právě, do jaké míry tyto statistiky budou mít tento dopad. Zde již máme samozřejmě oficiální eh, statistiky, jako je Eurostat. A teď je otázka, zdali bychom tam neměli i zahrnout další eh, prvky, zdali bychom eh, brát do úvahy jako relevantní prvek trvalé bydliště a nebo obvyklé bydliště. Samozřejmě to je otázka bydliště, protože v různých státech se to upravuje jinak. A samozřejmě podle mě obvyklé bydliště je bydliště, kde ten člověk v tom okamžiku bydlí a to je třeba takto vymezovat. A potom pozměňovací návrhy se snaží definovat to bydliště komplikovanějším způsobem, e, přidávat různá kritéria a často se tam i to směšuje e, různě. A já myslím, že to je třeba ještě promyslet, pokud chceme skutečně obohatit tuto diskuzi, ale určitě každopádně třeba nehlasovat, odložit hlasování a snažit se dospět k co nejširšímu konsensu, to znamená přijmout kompromisní pozměňovací návrh, který bude ošetřovat veškeré vaše obavy. Kdo eh, eh, si žádá o slovo, teď eh, už konečně je to paní Gurmaj a ne paní Janaka, už se nespletu. Děkuji. Asi nám nepořád myslíte, když, se mne, když mě vyvoláváte bude to tím. Co se týče těch demografických statistik. Nejdříve se chci vyjádřit nebo zareagovat na připomínku pana předsedy. A myslím si totiž, že bylo <clears throat> žádoucí odložit tu lhůtu k hlasování a dát si více času popřemýšlet o tomto <clears throat> návrhu. Otázka statistik na evropské úrovni má jasné dopady při implementaci různých politik, jako jsou politiky soudržnosti a další. Dále se to týká eh, citlivých eh, otázek, zejména v těch eh, regionech, kde je vysoká <clears throat> ekonomická migrace. To je dále umocněno stávající krizí, o tom jsme již hovořili. A je to tudíž třeba vzít v potaz. Stejně jako specifické vlastnosti některých členských států, specifické charakteristiky, vidíme, že ta čísla, demografická čísla, mají potom eh, dopad na zastoupení členských států v evropských institucích a to zejména v Radě, Tudíž je třeba hovořit o tom, že, a toto není ta zpráva, není jediná, že bychom se měli zaměřit na způsob zhromažďování údajů, vzhledem k tomu, že to má politické dopady. Děkuji. Eh. Děkuji. Pan Carkovsky. Well, I don't want to open the debate já bych nechtěla otevírat diskusi, protože jsme již o tom hovořili detailně minule, ale byly předloženy dva kompromisy a myslím si, že ten kompromis druhý byl jasnější eh, a ten kompromis směřoval správným eh, směrem. Oba byly žádoucí, ale eh, zdálo se mi, že ten první kompromis byl poněkud z mého pohledu matoucí. My víme všechny, veškerou argumentaci, Eh, jde o to, abychom eh, zachovali náš jaký, jakési eh, východiska výboru AFKO. Není tady tedy rozdíl v názorech. Jde o to, abychom si sedli a řekli si, pokusili se vytvořit jasný kompromis, který je nejbližší tomu, který navrhl pan Cassini. Čili není to nic velkého, všichni známe tu argumentaci a je třeba dosáhnout dobrého kompromisu. Agnew. Děkuji, kolega Agnew. Thank you, Chairman. Uh, well... Děkuji tady je další příležitost k ušetření peněz, protože vše to bude opět stát další prostředky. Máme je a máme je k dispozici u nás. Ve Velké Británii se stává obtížné zjistit, kdo vlastně u nás eh, žije eh, vzhledem k zcela nekontrolované imigraci a víme, že se staví nové domy a budou se muset stavět nové a statistika je taková, že je potřeba nový dům za sedm minut kvůli právě imigraci, ale nikdo ty údaje nemá přesné. Pak je zde Eh, vlastní zájem malých zemí nafouknout svá vlastní čísla. To je eh, něco, co je, eh, je velmi lákavé, jak, jak jsou kvalitní ty údaje skutečně. Víme to. A potom je tady skutečně jasná zmatečnost. Bohužel maďarský kolega tu není, mluví lépe anglicky než já a možná by vyjasnil to, co mě činí obavy v Maďarsku a v Rumunsku. Lidé v Transylvánii jsou někdy počítáni v obou zemích. Je, dochází tam k tomu dvojímu započítání a je možné, že k tomu dochází ještě někde jinde. A jak budou tyto statistiky využívány a prezentovány? Když se Řecko chtělo, eh, chtělo vstoupit do Unie, předkládali spoustu statistik, eh, eh, kvalita hospodářství, dosáhly na všechny ukazatele a ukázalo se, že tomu tak není. Takže s těmi statistikami bylo něco v nepořádku. <clears throat> Stejně jako vždy v minulosti doufám, že vemete to, co jsem řekl v potaz. Děkuji. Ano, bereme na vědomí tyto připomínky a pokusíme se nalézt kompromisní řešení eh, prostřednictvím různých kontaktů, jednání eh, a 21. Eh, ledna uvidíme, zda se nám podaří na, se dohodnout na kompromis, tak bychom mohli hlasovat. A děkuji, nyní přejdeme k dalšímu bodu. A který je také velice významný, jsou to ústavní problémy více úrovňové zprávy v Evropské unii. Zde máme dva zpravodaje, Tarkovský a Gualtieri, my jsme o tom už hodně mluvili a dnes se předkládá první pracovní dokument v angličtině a tudíž bych chtěl vyzvat zpravodaje, aby nám představili tento dokument. Pan Traskovský, prosím. Again, we, we've talked, we've talked about... Eh, opět eh, je to téma, o kterém jsme již hovořili dvakrát, možná eh, třikrát a jasně jsme řekli, jaký je náš úmysl, nechci to tedy zdlouhavě uvádět, máte před sebou příslušný dokument. Chtěli jsme nejdříve vytvořit pracovní dokument, abychom se mohli mm, připravit na tu práci, která je před námi, takže jsme nechtěli přicházet vůbec se návrhem zprávy, ale zatím pouze s pracovním eh, dokumentem. Chceme vyjasnit ten samotný pojem, tak jak jsem to již říkal, eh, nej, <clears throat> nejde o e, různé úrovně zprávy, tedy nemyslíme tím e, e, komunální a regionální a tak dále. Takže se nehovoří o multi-level, ale o multi-tier, víceúrovňová. Víceúrovňová. Chceme mobilizovat Eh, příležitosti, které nám dávají stávající smlouvy. Chceme se podívat na ty stávající smlouvy a položit si otázku, co můžeme dělat za situace, kdy uh, různé členské státy se integrují různým tempem. A co by se dalo uh, učinit v rámci těchto stávajících smluv ke zlepšení zprávy v Evropské unii? Uh, máme tady konkrétní odpovědi. Za prvé hledáme právní základ k v rámci stávajících smluv prohloubit eh, hospodářskou a měnovou unii. Je to ovšem eh, střelba na pohyblivý cíl, protože jsou zároveň přijímána rozhodnutí na úrovni eh, rady a za našeho přispění a snažíme se tedy vyjasnit možnosti, které tu máme a snažíme se eh, vyjasnit eh, eh, rozhodnutí, které je možno přijmout bez změny smluv, ale některé ty věci jsou kontroverzní. Dáve se Mm, hovoří o modalitách eh, eh, navýšení finančních kapacit podle stávajících smluv, což není vůbec jednoduché, zejména s ohledem na nedávné rozhodnutí Evropské eh, rady nebo setkání Evropské rady a víme, že ta situace je komplikovanější, než si Evropská komise myslela a dále zapracování fiskálního paktu do evropského rámce, tak abychom naplnili priority tohoto parlamentu, které byly po pokud eh, bude realitou eh, fiskální pakt, tak eh, cílem bylo vytvořit jej tak, aby se stal součástí evropského právního pořádku a nevy, ne, ne, pokračovat v té trvalé fragmentaci a už vůbec ne vytvářet nové instituce. Pak je tady otázka zprá- Tysonovy zprávy a navazování na ní. Roberto k tomu připravil skvělé stanovisko, třeba že ne všechny eh, naše připomínky byly zohledněny ekonem a chceme toto rozpracovat a posílit naši, naše, naše naší pozici. Potom se eh, zamýšlíme nad budoucností, kde skutečně to zamyšlení je eh, nutné a budeme vděční za připomínky a poznámky z vaší strany, ale nejdůležitější a také nejkontroverznější je tedy to, na čem se musíme skutečně zamyslet, je bod číslo pět co je naším záměrem eh, v tom delším výhledu do eh, budoucnosti a eh, tedy zda chceme změnu smluv, v jaké formě a co by tam mělo jít a nebo ne. To je ta klíčová otázka. A dále, a to je téma, které se tam opakuje, že se nechceme dostat do pasti oddělování, eh, rozdělování členských států do nějakých umělých kategorií, protože ty rozdíly a rozlišnosti jsou velmi dynamické a velmi také uh, ne, jasné. Čili naší hypotézou je nakládat se všemi členskými státy na stejné úrovni jako člány, které, eh, jako členskými zeměmi Třeba, že jsou mezi nimi rozdíly a musíme si do budoucnosti položit otázku, jak tento, toto stejné nakládání zachovat. A pokud se podíváme na návrh komise, ten takzvaný blueprint a to, co se bude dít eh, dál na, na Evropské radě s eh, tím dokumentem prezidenta Van Rompuje, víme, že tady na tyto otázky vůbec nejsou eh, jednoduché odpovědi. Budou, podoba budoucích omluv, protože součást eh, naší té zprávy, vlastně se dotý, ten závěr se dotýká těchto možných změn ve smlouvách a tady je určité uh, dilema. Na jednu stranu je třeba řešit uh, uh, hospodářskou a měnovou unii a její instituce a přitom se nepouštět do velkých uh, Eh, velkých detailů, protože na jedné straně z dohoda s ekonomem je, s ekonem je taková, že se my nebudeme pouštět do ekonomických otázek, pro nás jsou hlavně otázky ústavně právní a otázka je tedy, do jakých detailů jít. A potom na to navazuje další otázka, protože zde mluvíme o víceúrovňové zprávě a tam když hovoříme o těch možných budoucích změnách, otázka je, jak se, toho, jak se s tím eh, vyrovnat, jak se zhostit tohoto úkolu. Chtěli bychom hovořit pouze o té více urňové, urňové zprávě, anebo i o dalších věcech. Takže toto jsou ty otevřené věci, které je třeba řešit a kde čekáme reakci od kolegů. Děkuji. Děkuji, pane Tarkovský. Kolega Gualtieri. Děkuji. Tento pracovní dokument, za který děkuji sekretariátu výboru AFKO, který ho tedy fyzicky vypracoval. Takže tento dokument eh, v podstatě dává dohromady eh, dokumenty, materiály, které jsme již vyprodukovali Eh, před pár měsíci, když jsme začali pracovat na víceúrovňové zprávě. My jsme vedli když diskuze, my jsme uspořádali slyšení, jsme hovořili s specialisty na ústavní právo a je to v podstatě i výsledek naší práce, kterou jsme i vykonali ve zprávě Tyson a tento materiál v podstatě Mm, je mm, koherentní a mm, my jsme tedy dali dohromady všechny tyto materiály a vytvořili jsme e, určitý rámec, určitou takovou základní vodící linii, takže to je e, základ, e, na němž potom vypracujeme návrh zprávy jako takový. Ano, samozřejmě i zde ještě bude třeba tedy eh, vyřešit určité eh, věci, mm, tedy eh, přijmout určitá tedy rozhodnutí, kudy se ubírat. A zde mm, mm, my jsme vyjasnili otázku tedy eh, více úroďové zprávy a kolem toho ale se točí celá řada dalších problémů, jako otázka integrace eh, eh, mm, mm, mm, to znamená Eh, jak integrovat ty vnitřní eh, elementy eh, a vnější prvky unie, té struktury, kterou máme, jak správně nastavit a rozložit kompetence a jak nastavit i tu rovnováhu mezi institucemi. Takže my jsme tedy si stanovili dvojí cíl a tato integrace reaguje tedy na požadavek eh, eh, demokratické legitimity, ale i ekonomické efektivity. To jsou tedy v podstatě ale dvě stránky stejné mince, poněvadž ekonomická neefektivita stávající konstrukce, to má určitý dopad na demokratický eh, deficit a to způsobuje problém s demokratickou legitimitou, což má zase negativní dopad na mm, tu efektivitu. Takže e, tyto cíle znamenají, že si klademe různé otazníky a řešíme dilemata. A zde z toho vzniká taková základní linie, a to především zachovat si ten model víceúrovňové zprávy a tudíž e, potom mm, vybudovat e, měnovou ekonomickou unii, která bude posílená e, v rámci evropského právního rámce, který bude mm, nezbytně nutně daleko širší. To je tedy první základní volba, mm, kterou navrhujeme. A potom dále zde i zde i e, v podstatě i je to cesta, kterou se ubírá Evropská rada a komise. Toto je samozřejmě pouze základ, ale potom zde je další velký požadavek, což je jak, jakým způsobem zrealizovat tuto dvojí integraci a rozvoj. Jak tedy reagovat na tento dvojí požadavek? I zde my v podstatě potvrzujeme ten model přechodu, transformace, to znamená maximalizovat i ty možnosti, které nabízí smlouva a na druhé straně je třeba i řešit otázku reformy, novelizace smluv. A zde samozřejmě se i e, klade politická otázka, kterou musí řešit parlament a náš výbor, to znamená e, komise, e, zdali má dobrou vůli předkládat návrhy změn smluv naše eh, zpráva tedy formálně nenavrhuje reformu eh, smluv, eh, ale náš výbor by měl o tom rozhodnout, zdali tedy chceme dospět v té zprávě k nějakému závěru v tom smyslu, že bychom tam identifikovali ty body, kde je třeba reformovat za, smlouvu, zakladající smlouvu a bychom vlastně tím zahájili jaksi formální proceduru Eh, směřující k změně smluv, ale eh, tak, aby to komise předložila. Pokud jde o eh, obsah samotný, tak zde práce, mm, mm, naše práce vycházela ze zprávy Tyson a my jsme dostatečně šli do hloubky, podle mě. Snažili jsme se i zde zhodnotit, co je třeba udělat v rámci stávajícího právního rámce a opakuji, Eh, ještě nám eh, eh, zde tedy zbývá vyřešit otázku dalšího prohlábení otázky diferenciace zdrojů a nejenom tedy pravidel, ale i v rámci stávajícího právního rámce. A zde my od samého počátku se řídíme takovou vizí a to je, že by bylo možné Eh, i v rámci stávajícího právního rámce provést toto diferenciaci. I blueprint Evropské komise hovoří o mm, fiscal capacity a hovoří tedy o eh, fiskálních možnostech Unie a to je něco, eh, co my také vítáme, co, o čem hovoří zpráva Tyson. Je třeba mít ten víceúrovňový rozpočet, který by byl uvnitř Eh, který by figuroval uvnitř stávajícího evropského rozpočtu a stávajícího právního rámce. Teď jde o to eh, projednat ještě, zdali můžeme toto do detailu rozpracovat. A další otázka, eh, která asi se nebude řešit dnes zde, to si zaslouží vlastní diskuzi, ale je to otázka dopadu na parlament. Víte, že tento návrh předsedy parlamentu tak jak to odsouhlasila konference předsedů, je, že eh, bychom eventuálně se měli zabývat vytvořením podvýboru pro měnovou a hospodářskou unii. Spíše by to měl být podvýbor, který by ale byl odlišný čím? Svým předmětem anebo členskou základnou složením členů. Eh, to asi i k tomu by výbor AFKO měl se vyjádřit. A i určitě tato otázka také jednou eh, bude muset být řešena ve zprávě. A potom je zde otázka eh, vztahu s národními parlamenty. Zde máme závěry Evropské rady, které eh, zní pozitivně, to znamená, mm, je to myslím bod 14 závěru Evropských, Evropské rady a mm, tento bod reflektuje některé pozměňovací návrhy, které jsme předložili v parlamentu a i objasňuje to, co jsme řekli včera. To znamená, eh, je, je, je to ta otázka těch platform, konfrontace názorů a vedení diskuzí s národní parlamenty a ne scrutiny. A já si myslím, že zde eh, eh, zde je teď tedy na nás v Evropském parlamentu, v národních parlamentech, abychom definovali způsob spolupráce a my bychom měli k tomu něco říci. A já ale nechci hovořit o detailech tohoto bodu teď. A takže, jak řekl Rafal, ta nejcitlivější otázka je povaha samotná e, případné změny smlouvy nebo smluv. Zde asi ještě nás čeká velká práce, ale již teď již teď v tomto okamžiku zde vyplývají tři hlavní bloky, kterými se budeme zabývat. Za prvé otázka kompetencí, a to jak co se týče definice 3.4, článek 3.5 smlouvy o fungování EU a potom, mm, co se týče jejich konkrétního e, projevu, tak to jsou články o hospodářské politice, které rozpracovávají tyto kompetence. Potom je tam otázka procedur, tedy rovnováhy mezi institucemi a tedy to je ten, e, e, tedy plné spolurozhodování, přechod na plné spolurozhodování a potom je zde třetí blok problematiky a to se týká finančních ustanovení rozpočet, vlastní zdroje. Takže v těchto třech blocích si myslím, že bychom měli vypracovat eh, konkrétní návrhy, které, a teď uzavírám, půjdou jakým směrem. Nesmí to být nějaký federální velký skok, to ne, ale já bych to definoval jako přechod eh, federálního typu. Postupný přechod, eh, který by definoval způsoby lehké federace, odlehčené federace. A, a samozřejmě to bychom ale měli eh, my brát jako výchozí bod a ne jako eh, ten konečný cíl. A určitě ještě tady k tomu budou muset přispět další aspekty, které třeba rozvíjet. Děkuji, pane Kvalteri, říká vám předseda. A nyní žádá o e, slovo paní Jatermaky. Jatermaky. Johtaja. Tämä on tärkeä raportti ja tämä on tällä... Děkuji vám. E, toto je důležitá zpráva. Je to v podstatě takové mozkové cvičení. E, několik málo důležitých bodů mě dovolte zmínit. Měli bychom eh, zdůraznit eh, unitární povahu eh, Unie. My zatím vždycky zdůrazňujeme to, že je třeba, abychom drželi pospolu, pak jsme silní. V nedávné době se tedy objevují různé podskupiny, ale já myslím, že my jako parlament bychom měli držet tu linii, že je třeba, abychom se pohybovali vpřed jako celek. Eh, tak to je důležité postupovat na globálním úrovni. Další důležitá věc je postavení komise. v současném období, v současném mandátu postavení komise oslabilo. A když se zaměříme na závěry předchozích, tedy posledních dvou summitů, eh, a podíváme se, jaké úkoly dostává předsednictví rady a jaká komise, tak eh, vidíme tady ten posun jasně. Tady skutečně eh, si musíme rozmyslet, jestli chceme jít dále jako Unie nebo postupovat mezivládně. Co se týče možné úpravy smluv, já osobně bych to podmínila otevřeností. než eh, budeme moci dát evropské úrovni jakoukoliv eh, pravomoc, a to eh, na jakékoliv úrovni, je třeba je otevřít. Otevř, rozhodování musí být otevřenější, tak aby bylo jasné občanům, aby viděli, co se děje. Uvedu příklad. Probíhá debata o evropském rozpočtu a o střednědobém výhledu. Občané, tisk, poslanci, v podstatě nikdo to není schopen sledovat. Nikdo nemá přehled o nejnovějších rozhodnutích, tak jak padají na různých úrovních a v různých orgánech. Čili otázka zní, můžeme vycházet v Evropském parlamentu z toho, že rozpočet na dalších sedm let bude rozhodnut úplně bez jakékoliv otevřenosti. No a pak jsou tady ještě další problémy, které se rozhodují eh, jaksi v našich čtyřech stěnách. To jsou třeba rozhodnutí ve výborech, Eh, protože pokud se předkládají kompromisní pozměňovací návrhy, tak oni vlastně nevznikají debatou ve výboru, nevznikají kdesi eh, za zavřenými dveřmi, ale samozřejmě pokud eh, potom se hlasuje otevřeně, tak je to v pořádku, ale prostě tady to tajnostkaření kolem rozpočtu, to je velký problém a mm, jednoduše a prostě Evropské unii to nesvědčí. Já bych tedy skutečně řekl, řekla, že potřebujeme otevřenost na všech úrovních. To je jedna věc. Další věc, způsob hlasování v parlamentu, ve výborech, na plénu. My jsme třeba minulý, več, minulý čtvrtek absolvovali hlasování. kde bylo, já nevím, 400 eh, pro a 100 eh, proti a eh, předseda hlasování to řekl obráceně. A je řada dalších situací, kdy musíme žádat o opravu hlasování nebo přeskum hlasování. Čili to prostě je takové nějaké divné, když se běžně hlasuje tím, že my zvedáme eh, ruce a předseda schůze jen tak přibližně odhaduje, jestli to dopadlo na tu nebo na onu stranu. Já myslím, že eh, tady je třeba mm, skutečně eh, s tím něco udělat, protože jedině, když budeme tady rozhodovat otevřeně, pak můžeme někam posunout Evropu do budoucnosti. To je prostě podmínka demokracie. Merci, cher eh, collègue. Děkuji, děkuji, eh, milí, milá kolegyně. Slovo má pan Bronx. Saying the document says tento dokument zcela jasně a slušně říká, že eh, více úrovňová vláda charakterizuje eh, Evropskou unii a různé rychlosti integrace. Eh, čili tady by se dalo říci, že všechny země mají legislativní pravomoci, ale třeba legislativa se možná týká jenom některých zemí, třeba eurozóny. Čili otázka je, zda ti, kteří se některého projektu neúčastní, zda mají právo eh, rozhodovat. Eh, náš předseda Schulz, myslím, že 7. prosince eh, ve Financial Times prý řekl, že Eh, ekonomický a měnový výbor by už neměl být odpovědný za ECB, bankovní unii a eurozónu a že by měl vzniknout nový výbor, eh, kde by byly zastoupeny všechny země, kromě Velké Británie. Myslím, že pan Galtieri se o tom eh, dnes ráno zmínil a nevím, jestli tomu rozumě správně. Mě by zajímalo, jestli je to pouze osobní názor pana Šulce, nebo jestli je to, eh, má to nějakou širší podporu. Také se hovoří o tom, že by mohla eh, existovat, eh, mohly existovat různé verze evropských rad a rad ministrů. A moje první Moje první reakce na pana Šulce byla, že jsem byl jaksi proti tomu, že nás někdo vylučuje, ale druhá možnost je, že prostě celý projekt se začíná rozpadat. Děkuji, pan Dach. Uh, chairman, um... Pane předsedo, já si myslím, že tato zpráva může být mimořádně důležitá a e, bude to příprava e, toho konventu, který zajisté nastane na jaře 2015. Skutečnost, že komise a rada nejsou úspěšné ve snaze o postup v politické reflexi na téma hlubší integrace je samozřejmě politování hodná. Politování hodná věc, ovšem samozřejmě tím se pro nás otvírá prostor, který bychom mohli vyplnit. poněvadž to je oblast, eh, kde, která patří k silným stránkám parlamentu a sice hm, tak to bychom mohli se stát vůči silou eh, z agendy změn v EU. Byl jsem opravdu v úžasu nad tím, že předseda Barroso eh, volá pro, po hlubší reflexi v členských zemích, ale mlčí k roli institucí v této věci. Také pokud vím, se chystá uveřejnit návrh úpravy změny smluv až na jaře 2014, což je příliš pozdě na to, aby to mohlo mít nějaký vliv na předvolební kampaň do Evropského parlamentu. Čili já si myslím, že my musíme jednat rychle, obezřetně, zaměřit se na koncepci vlády, zejména tedy federální ekonomické vlády fiskální unie. Co to znamená pro demokracii, včetně současných pravomocí a struktury komise? Otázka je aspoň, jaký profil, jaké nástroje by měla mít eh, sílící exekutivní moc v Unii, tak aby eh, fiskální unie mohla řádně fungovat. Tak já myslím, že to všechno by mělo být eh, eh, středobodem naší práce. Samozřejmě, že toto bude ovlivňovat všechno ostatní, to znamená politiku zahraniční, obranou až po vnitřní trh. A zcela jistě to povede k reflexi o rozdělení kompetencí mezi Unii a státy. A to eh, nad rámec Lisabonské smlouvy. Hodně se spekuluje o roli Velké Británie. Britská vláda zahájila vlastní přeskum kompetencí a výsledky bude postupně zveřejňovat a celá revize by měla být zveřejněna v roce 2014. Premiér Cameron nám v lednu slíbil významný projev, který vyjasní jeho strategii a taktiku týkající se budoucnosti vztahu mezi Británií a EU. Myslím si, že pro všechny členy výboru je důležité, aby eh, si uvědomili, že dochází k revizi současného vztahu mezi Velkou Británií a EU, a to zcela zásadně. Kromě toho eh, to je, eh, respektive toto je jedna z věcí, která by se měla projevit eh, v naší zprávě. Jinak eh, samozřejmě rada je rozdělená a je na ní, aby si rozhodovala, v jakém podobě, v jakém formátu se bude scházet. Parlament nezastupuje státy. A e, rozdělení parlamentu na výbory, které budou vylučovat poslance určité národnosti, tak to by každopádně bylo porušením smluv, e, porušením chaty a tak dále. Takže eh, samozřejmě eh, předseda Schulz a také kdokoliv jiný si o tom může přemýšlet, to je v pořádku. Nicméně náš výbor musí velice svižně zareagovat na návrhy, které by v praxi znamenaly porušování smluv. A samozřejmě je třeba eh, to předložit soudu. Děkuji. Ještě jeden příspěvek kolega Brok. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, dovolte několik eh, komentářů. Pan kolega Dav eh, na závěr zcela přesně popsal situaci. Evropský parlament v současné smluvní situaci může rozhodovat pouze jako celý. To znamená, že nemohou mm, existovat žádné legislativní kroky, které by ze kterých by byl vyloučen kdokoliv ze 27 členů. Kolega Galtieri to už popsal v dokumentech k měnové unii. Euro je měna Evropské unie, parlament je parlament Evropské unie, a tudíž je také parlamentem pro euro. To je jasné důležité návrhy, které se zde diskutují a e, jak to říká i pan e, Schulz, tak ty jasně říkají jedno a to tež, to e, není vhodné interpretovat jinak. Samozřejmě, že pokud se týče práv evropských parlamentů, tady jsme v trošku obtížné situaci. Lidé z mnohých členských zemí říkají, že prostě tady Tady hlasují lidé z různých zemí, kteří sice stanoví podmínky, ale ohlídají si, aby jich samotný se to netýkalo. Čili v podstatě není možné, aby mm, lidé z jedné země eh, určovali podmínky pro lidi jiné země, ale nebude to platit pro ně samotné. To je samozřejmě problematické, a myslím, že to je třeba pochopit. Aby to bylo jasné, já to ještě jednou eh, opakuji, já tedy eh, souhlasím, že takový je právní řád, ale prostě eh, politicky se s tím musíme nějak vyrovnat. Otázka je tedy taková, to pokud to diskutujeme o hospodářské a měnové unii, pak přijde před nás předseda centrální banky, předloží zprávu a předsedou výboru je někdo, kdo vlastně třeba vůbec není v eurozóně, ze země, která není v eurozóně, ale přitom předseda výboru, který o tom rozhoduje. To je politický problém. V letošním roce jsme absolvovali mnoho debat v různých institucích, v tisku a tak dále, na téma, zda se může hospodářská a měnová unie eh, rozvíjet dále tím, že se bude čím dál více rozhodovat na evropské úrovni, bude se rozhodovat, kontrolovat a kontrolovat rozhodou i ti, kteří se to netýká. A eh, závěr z toho je takový, jelikož tomu tak je, pak tedy Evropský parlament eh, eh, s tím, jak roste váha evropské úrovně, tak toto nemůže rozhodovat Evropský parlament. A e, přicházejí tady další e, návrhy, jako třeba parlament jenom pro 17 eurozóny, nebo jakýsi směsný parlament evropského, evropských a národní poslanců a tak dále. A já musím říct, a že tedy postoje pana Van Rompoje a pana Baroza a v jejich dokumentech Musím říct, že eh, tato diskuse se v poslední době trošku uklidnila a už eh, není eh, tak žavá, jako dříve byla. Nicméně, otázka je, jak, aniž bychom porušili právní situaci, vyslali signály, že tento problém vnímáme. To se může stát pouze na úrovni autoregulace parlamentu, chování parlamentu. Například v rámci podvýboru, který nemá žádnou rozhodovací pravomoc, ale jak si, měl by symbolickou funkci. Ale to je samozřejmě trošku hořké. Naši e, eh, přátelé Vědí, že já jsem se vždy zasazoval za přistoupení a za účast Britů a to i nadále činím. Ale prosil bych, aby zejména ti, třeba kolega, eh, který eh, právě hovořil a který nechce mít nic společného s Evropskou unii, tak eh, proč jde mu o to, aby rozhodoval o tom, co se ho netýká. Možná, že je to ten postup, by byl dobrý postup. Když se mě to netýká, tak bych mohl nechat ostatní na pokoji. To, to je prostě mm, jakási gentlemanská dohoda, to je de facto eh, britský eh, pojem. A tím by se tedy jaksi ten problém vyřešil. To by v podstatě šlo o to, jak eh, se k sobě navzájem budeme chovat. A jestliže tady máme, jestli se na tom takto domluvíme formou gentlemanské dohody, to nebude mít žádnou eh, právní oporu, tak eh, by se potom tedy ukázalo, jak to bude. Myslím, že v příštích dvou, třech měsících to z diskuse nějak vyplune, vyplyne, ale každopádně si eh, Myslím, že ani v parlamentu, ani v Evropské unii bychom neměli budovat nové valy a zdi. Eh, nicméně eh, měli bychom se pokusit držet spolu jako poslanci. Eh, myslím si, že je obtížné, aby se tedy v parlament scházel v různých konfiguracích, různým problémům, to bychom se potom mohli třeba také bavit o Eh, parlamentu pro Schengen a tak dále, ale to prostě nemůže být eh, v duch parlamentu. Děkuji, pane Brok, tím jsme skončili s řečníky a oba zpravodajové možná by nám mohli říct, jaký harmonogram navrhují a to především, kdy si myslí, že bude připraven návrh. Dnes jsme diskutovali o dokumentu, především na základě anglické verze, ale mm, my mm, se ptám, kdy tedy budeme mít k dispozici italskou verzi a další verzi, abychom mohli lépe se tím ještě zabývat. Takže prosím, Gualtieri, jak to bude do budoucna? Ale nejprve já bych chtěl říci něco k té diskuzi, která právě proběhla. A co se týče návrhu toho podvýboru. Já velice, velice souhlasím s tím, co řekl Elmar Brock. Jsme politickou institucí a tudíž musíme být aktivní a dynamičtí v této velice delikátní věci, kdy e, takový zde jsou takové určité představy, a myšlenkové pochody. A v podstatě Evropský parlament jako takový e, není schopen plnit e, skutečnou funkci europarlamentu, tedy eurozóny, takže mm, to je jasné, my nemůžeme se e, omezit pouze na tom, že budeme jaksi Eh, eh, staticky se držet eh, mm, smluv, ale musíme být dynamičtí a víme, že demokratická legitim, legitimita to je důležitá věc. Vím, že nebylo vůbec snadné i mm, se na tomto dohodnout. Vím, že tato iniciativa, což je návrh se kterým přišel předseda parlamentu. A já myslím, že to je dobře míněno. Jako signál, jako signál, jako e, e, vnímání e, schopnosti parlamentu, jak řešit tuto otázku, především politickou konkrétně. Já si nemyslím, že by bylo zcela milné nebo v rozporu nějak mít nějaké řešení, které by nějak formalizovalo, formalizovalo diskriminaci některých kolegů v nějakém parlamentním podvýboru. Ne, my musíme dospět k nějakému řešení, poněvadž zde existuje třeba politika pro otázku bezpečnost, což je bezpečnostní obraná politika jiná než ta zahraniční politika, to znamená, máme mm, specifický podvýbor, který se zabývá touto agendou, tak stejně tak by mm, bychom mohli mít podvýbor, který by se zabýval aspekty eurozóny v rámci a figuroval by v rámci eh, výboru eh, eh, a Ekon. Eh, Například Dánsko má opt-out pro tu eh, eh, bezpečnostní obranou politiku, tudíž zde v tom podvýboru sede nemáme dánské řádné členy. A takže proč ne? Tedy proč tedy nejtou cestou, jak naznačil Elmar Brock? Já si myslím, že toto by Mm, mohl být možný výsledek této diskuze, která by mm, se samozřejmě snažila o rovnost mezi všemi členy, ale s tím, že bychom zároveň vyznali, vyslali jasný politický signál, jaký je úmysl Evropského parlamentu a to, že chce být schopen řešit eh, eh, námitky, které se týkají legitimity parlamentu, eh, to znamená, že e, parlament se bude více zajímat o eurozónu a zde je možný další budoucí krok, to znamená určitá větší diferenciace, která by vycházela ze zdrojů a možná by bylo možné ještě posílit tedy tento požadavek, to znamená adaptovat Evropský parlament a e, samozřejmě zde, e, pokud budeme mít tedy Eh, část rozpočtu omezenou na určité země, no tak zde asi bude i nutné, abychom i my si zachovali naše rozpočtové výsady, aby náhodou ta fiskální kapacita, jak se tomu říká, nevznikla někde mimo, mimo eh, rozpočet a mimo Evropskou unii. Je třeba tedy vyslat signál, abychom se připravili, že budeme řešit a budeme vstupovat do této debaty, která určitě v příštích letech bude probíhat. A teď konkrétně náš harmonogram. Domnívám se, že mm, jsme udělali dobře, že jsme eh, vyčkali i na tyto návrhy. Já souhlasím s DAFem. Eh, termín, který si dal, eh, dala komise, tak to je asi Mm, příliš eh, jaksi ukvapené. My bychom měli mít možnost eh, eh, dokončit tuto zprávu včas, tak aby parlament měl možnost předložit vlastní návrh změn smluv před tím, než to předloží komise. To by mělo být naše limitní datum. A já si myslím, že v rámci tohoto limitu, vzhledem k tomu, že Evropská rada odložila na červen předložení této roadmap, cestovní mapy, která se týká eh, fiskálního a ekonomického pilíře, tak i my bychom měli si dát dostatečný čas, abychom také se zapojili do tohoto procesu. Já nechci, abychom jednali příliš ukvapeně, abychom hned v lednu předložili nějaký draft a abychom příliš tedy to urychlili, to ne. Já si myslím, že bychom měli si říci, dejme tomu příští pololetí, Eh, to je takový ten časový horizont na dokončení mm, tohoto a možná ještě o tom budeme mluvit v únoru. A abychom tedy mohli třeba v únoru už mít k dispozici nějaký první návrh a poté, dejme tomu, mezi březnem a červnem v parlamentu bychom vedli diskuze a nějak se k tomu vyjádřili. To je takové orientační datum, a to se ještě bude konkretizovat v příštích týdnech. Děkuji, pan Tarkovsky. Ještě chcete něco doplnit? Ne, to je v pořádku, tak to dobře. Takže, dejme tomu, ano, tedy v únoru, na únorové schůzi, že jste řekli, že bude ten termín 18. 18. února v pořádku. Dobře, takže to bylo rozhodnuto a můžeme přejít k dalším bodu programu, programu a opět stejní zpravodajové Traskovský a Gualtieri. Je to e, zpráva, která se týká složení Evropského parlamentu s ohledem na volby v roce 2014. A e, konference předsedů potvrdila e, možnost, že bychom měli dva zpravodaje i zde a Tudíž bychom měli eh, takto postupovat, protože zde máme článek 14, který nás zavazuje se touto otázkou zabývat. Dnes si vyslechneme ale představy našich dvou zpravodajů Gualtieri. As you know, in 2014... Děkuji. Jak víte, v roce 2014 proběhnou volby do uh, Evropského parlamentu a režim výjime, který se týká složení parlamentu, tento režim eh, odchylek skončí. Do současné doby máme dvojí výjimku, co se týče ustanovení smlouvy o složení Evropského parlamentu. Jedna, ta derogace umožňuje eh, mít 99 křesel na místo 90 a potom máme 6. a potom je tady další výjimka, která bude Omlouvám se, je, za, je zapnutý další mikrofon a není možné tlumočit. A pak je tady další výjimka pro Chorvatsko, která umožní, aby 12 eh, chorvatských pozorovatelů se stalo eh, europoslanci. To navíc k těm 754 poslancům celkovým. Eh, až dojde tedy k úplnému přistoupení Chorvatska, ještě před skončením tohoto mandátu budeme mít 766 křesel a to potom v tom dalším období bude 771, eh, protože tento režim skončí, pokud by nedošlo ke změně smlouvy. Ale to je velmi nepravděpodobné. Takže budeme muset naše složení přizpůsobit ustanovení smlouvy a to podle postupem na základě postupu podle článku 42, který říká, že Eh, <clears throat> návrh, iniciativní návrh, který musí být přijat jednomyslně eh, radou a to se souhlasem parlamentu. Takže nám vzniká povinnost předložit tento návrh, předložit návrh na složení eh, Evropského parlamentu, který bude zohledňovat to číslo 750 plus 1 eh, předseda a ty minimální maximální hranici 6,96. Tento návrh, který předložíme jako návrh zprávy v následujícím tedy před naší další schůzí, eh, další schůzí eh, výboru AFKO, ještě tak, abychom to mohli přeložit, tento návrh se bude opírat o tři zásady. Degresivní poměrné zastoupení, to je důležitá zásada, protože jsme unii občanů i členských států a je třeba vyvážit zastoupení občanů na jedné straně, tedy zastoupení ve smyslu jeden volič, jeden hlas, a dále zásadu zastoupení členských států, který najdeme ve všech federativních uspo, uh, uspořádáních. A ta poslední zpráva Lama Surova o degresivním poměrném zastoupení hovozí, že, hovoří o tom, že čím je větší eh, počet obyvatel, tím je větší počet křesel. Ano, za prvé, ale čím větší počet obyvatel, tím větší počet eh, občanů bude zastoupen jedním poslancem, což je ta degresivní poměrné zastoupení. To je ta zásada, ale technicky, technicky je nemožné toto stoprocentně splnit. Například první z těch dvou podmínek, aby byla plně respektována, tak by potom to znamenalo, že je to takový, není, není možné ji technicky splnit na 100%, je to jenom určitý ta zásada, která ukazuje určitý směr. A tuto zásadu musíme respektovat, musíme tedy zajistit poměrné zastoupení, ale zároveň ho uplatňovat degresivně. Další prvek, další zásadu, kterou musíme vzít v potaz, a to je také ve zprávě Lamasura, že a to, že parlament by měl plně využít minimální i maximální práhové hranice. E, to není povinnost, 96 je maximum, ale z politického hlediska a z důvodu institucionálních bychom měli do maximální možné míry využít tyto, tyto e, Prahy tak, abychom zajistili maximální poměrné zastoupení. A to, pokud chceme, pokud chceme tedy respektovat tento, toto maximální prahovou hranici a držet se zásady degresivity, tak bychom teoreticky měli navýšit počet křesel Francie, protože bychom eh, mě, mohli tím, tím bychom umenčili Německy a, Německo a tím bychom ne dodrželi tuto zásadu. Ale já hovořím o určitých eh, zásadách, nejsou to zásady směrování, nikoli plné povinnosti. Takže první princip je tedy princip degresivního zastoupení a druhý po, poměrného zastoupení. A z toho důvodu musíme využít tu maximální prahovou hranici. Je proto také um, obecná, obecný důvod. Eh, německý ústavní soud řekl, že tady není dostatné proporcionální zastoupení a to ovlivňuje jeho legitimitu. Já jsem proti tomuto argumentu, nesouhlasím s ním ním, ale musíme toto mít na paměti, že zde tady je tato argumentace a neměli bychom tedy jít příliš daleko nad stávající situaci protože když se podíváme na eh, z, eh, z historické změny od roku 79, co se týče složení parlamentu, tak je vidět, že jsme stále jako jaksi posilovali tu degresivitu v tom smyslu, že velké státy eh, ztráceli. Takže jsme se dostali až na samý okraj toho, té zásady degresivního zastoupení a myslím, že bychom neměli jít dále, protože jinak skutečně skutečně vzniknou důvody podporující tu argumentaci, že parlament nemá dostatečnou legitimitu. To je tedy druhá věc a a pokud máme tyto oba prvky převést do matematického vzorce, tak se dostaneme k silné, řekl bych, redistribuci. Pokud vezmeme v potaz ty dva modely, cambridgeský a parabolický, tak v tom cambridgeském modelu uvidíme velmi výraznou redistribuci, výrazné přerozdělení, které já se domnívám by nebylo vhodné. Ale pokud vezmeme i te, tu degresivnější matematický vzorec, ten parabolický vzorec, tak neuvidíme pouze snížení křesel ve prospěch Chorvatska, ale uvidíme ještě stále širší eh, přerozdělení, tak, aby byly zachovány oba ty dva zmiňované eh, principy principy. A nyní se dostáváme k třetí zásadě, který je třeba vzít potaz a to je skutečně přístup založený na zdravém rozumu a pragmatismu. Neměli bychom dojít tedy k závěru, že budeme slepě a plně e, respektovat degresivitu a tu horní hranici, že z toho důvodu potom dojdeme k eh, nadměrné nebo příliš velké redistribuci, je třeba vzít i tento třetí princip, to je eh, zdravý úsudek a pragmatismus, to znamená to, že i tento, toto rozhodnutí musí být jednomyslně schváleno a to je také závěr mé argumentace, že musíme navrhnout jakýsi pragmatický model, pragmatické řešení, které vezme v potaz degresivní poměrné zastoupení a dostatečné poměrné zastoupení, abychom plně využili horní prahovou hranici, abychom neposílili tu argumentaci v, eh, o nedostatečné legitimitě a toto přizpůsobit tomu pragmatickému pohledu který je takový, že minimalizujeme ztráty. Takže my bychom měli navrhovat eh, předložit návrh následující. Žádné přírůstky křesel a nikdo by neměl ztratit více než jedno křeslo. To je základní orientace, kterou která nám umožní přizpůsobit ty dva první prvky k tomu nezbytnému eh, pragmatismu a dosáhnout široké schody v celém parlamentu a zajistit nebo alespoň zvýšit pravděpodobnost jednomyslného přijetí v radě. Já si myslím, že nemusíme eh, přijímat konkrétní čísla nyní, ale že bychom měli vycházet z toho, co navrhuji a Chtěl jsem, eh, a to si myslím, že bylo nezbytné, eh, předložit ty zásady, o které se bude naše zpráva, náš návrh eh, opírat. A to je tedy řešení, které bere v potaz de, potřebu degresivního zastoupení, pro, proporcionálního zastoupení a také pragmatický přístup. Tady bych skončil. Děkuji a dávám slovo panu Tarkovskému. Já bych si dovolil ještě přidat pár obecných eh, komentářů. My všichni víme, jak je to obtížné, eh, poněvadž ano, rozdělení křesel. A je to samozřejmě obtížné Eh, pokud někdo má přijít eh, třeba o jedno jediné křeslo, to je, eh, tak se na to dívá každá členská země. Čili jaká je jiná cesta? Myslím, že my zde předkládáme to nejpragmatičtější představitelné řešení, zejména pokud chceme mít takovou situaci, kdy nikdo nepřijde o víc než od jedno křeslo, což tedy Eh, upřímně řečeno není úplně spravedlivé. Ale pokud eh, si zvážíme toto eh, pragmatické řešení, tak nemáme alternativu. Jedinou alternativou by bylo zvýšit počet křesel v parlamentu, a nebo bychom mohli říci, že v těchto těžkých dobách se prostě nejsme schopni shodnout a budeme muset radu pořádat o to, aby zvýšil počet křesel v parlamentu a to by byla mm, eh, prostě, pokud se týče imidže, naprostá katastrofa. Já si naprosto uvědomuji to, že nelze mít eh, žádnou převratnou změnu v parlamentu bez tedy eh, dalších institucionálních změn. Takže z tohoto důvodu je náš postup pragmatický, protože samozřejmě eh, pokud eh, budeme debatovat budoucí změny, můžeme se k tomuto vrátit a rozhodnout se pro radikálnější řešení. Já myslím, že Roberto eh, zcela správně hovořil o kontextu a dalších návrzích, které tady se občas objevují, poněvadž to, v tomto kontextu fungujeme. Ale pro nás nejdůležitější je tedy Lamasurová a severová eh, definice degresivní proporcionality. Ne, protože by to snad bylo nejlepší ze všeho, ale prostě eh, tak toto bylo v minulosti odhlasováno. A nejdůležitější je tedy nyní eh, ten, ten degresivní zničující poměr počet občanů na křeslo a i kdybychom zapomněli na všechny vzorečky, kdybychom prostě chtěli vzít úvahu pouze mm, historii po Lamas, podle Lamasurovy a Severinovy e, definice, tak prostě jsou členské země, které e, přijdou o dvě, o tři křesla, někteří o tři a e, někteří, a to bude většina, po aspoň jedno křeslo. Čili pokud eh, přijmeme tady pravidlo, což tedy eh, je způsobem, který není eh, příliš jednoduchý, tak budeme skutečně muset se vzdávat křesel, aby mohlo vstoupit Chorvatsko. A pokud tedy tu definici Eh, budeme přísně uplatňovat, pak tedy eh, některých, několik zemí přišlo alespoň o dvě křesla, přičemž to by bylo ještě obtížnější, to v podstatě by nešlo vůbec. Takže proto my tedy navrhujeme pragmaticky, aby některé členské země prostě přišly o jedno křeslo, i když to mm, nebude úplně eh, nejspravedlivější, ovšem je to pořád lepší, než kdyby některé členské země ztratily dvě křesla. Čili já si myslím, že bychom měli tady eh, postupovat opravdu pragmaticky a já říkám, že tady, tady není žádná alternativa, kromě žádání o zvýšení počtu křesel a to myslím je naprosto neprůchodné eh, aspoň v současné době a parlament sám by o tom vůbec neměl uvažovat, pokud si nechce poškodit vlastní pověst. A myslím si, že eh, všechno, co přijde v budoucnu, tak je to si vyžádá daleko nehlubší reformu EU. Děkuji vám. Kolega Dáv, to kolej. Pan pan eh, tak já musím říct, že znovu otvíráme tuto ságu. Já bych chtěl především zdůraznit, jak naléhavá tato otázka je. Je třeba, aby v době chorvatského vstupu, eh, což by mělo nastat v červenci, Eh, je třeba prostě zajistit eh, to, aby skutečně mohli mít určitý počet eh, poslanců. Bude to jedenáct, pokud tedy to někoho zajímá. A my jsme se shodli na tom, že bude lepší, když to dohodneme už z předstihu, tedy v prosinci 2012, to byl náš cíl, abychom se tedy k tomuto termínu už eh, shodli na složení křesel v příštím parlamentu. Eh, každopádně je to poprvé, kdy eh, parlament poprvé využívá svého práva předložit návrh k této věci. To je dáno Lisabonskou smlouvou a já myslím, že bychom to neměli zkazit. A měli bychom tady zajistit, aby to byl proces eh, poněkud důstojnější než ten orientální bazar, eh, který se odehrával vždycky v eh, radě kdy se to vždycky dohodlo jako součást jakéhosi většího balíčku eh, v pozdních nočních nebo velmi raných eh, ranních hodinách. My tady nemáme žádné eh, balíčky a nemůžeme si vymyslet další rozpočtovou položku, abychom uklidnili ty, kteří přicházejí o parlamenty, jak to bylo tedy v době mezivládních dohod. Eh, čili skutečně je obtížné dospět k rozumnému závěru. Já si myslím, že v rámci tohoto parlamentu a to už vůbec tedy ne v radě. Dále je třeba si přiznat, že v současné době neplníme smlouvu. Princip degresivní proporcionality dnes není respektován, pokud se týče současného složení parlamentu. Já jsem velice eh, naslouchal eh, dobře Robertovu popisu o to, co je tady hlavním principem. A já si myslím, že eh, soud by, tak jak já to chápu, asi posuzoval to ustavení o eh, degresivní proporcionalitě Eh, za, považoval by to za něco více, nežli eh, jakýsi eh, vůči princip. Já si tedy myslím, že z tohoto důvodu bychom se neměli, bychom neměli tedy upadat v depresi na základě nebo s Lamasurovi a Severinovi definice a jejich vzorce. Protože de facto ten není nikde eh, zapsán do zákona, čili my ho můžeme upravit. A je to tak, jak jsem už dříve navrhl, já, že eh, bychom prostě tento vzorec upravili. Já doufám, že dospějeme k logickým a transparentním závěrům Eh, protože musí to být vysvětlitelné. Vysvětlitelné našim voličům. Těm musíme být schopni vysvětlit, proč jsou křesla rozdělena právě takto. Eh, to se dříve nedělalo, nebyli jsme toho schopni. A ten, to řešení musí být pragmatické. ale e, to pragmatické řešení musí směřovat e, k jaksi definitivnějšímu řešení, které může e, vyvstat z konventu, který očekáváme na jaře 2015. Já si myslím, že úprava nemůže jít proti logice vzorců. Vzhledem k tomu, že navrhujete, abychom minimalizovali ztráty, eh, poněvadž eh, Eh, nikdo žádné křeslo nezíská, tak eh, to znamená, že hledáme 11 eh, členských zemí, které by se dobrovolně vzdali jednoho poslance. Některé země si myslí, že jejich poslanci jsou důležitější než někteří jiní a bude tedy velice zajímavé, jestli se tedy eh, nějací dobrovolníci opravdu přihlásí. Ano, to je skutečně velice zajímavé, také nás to zajímá. Fox. Thank you, Chairman, and can I thank... Děkuji, pane předsedo, a děkuji Robertovi a Rafaelovi za jejich prezentaci. Já souhlasím s oběma, že nechceme navyšovat počet eh, poslanců. Myslím si, že 754 je velký počet a pokud vycházím z toho vašeho návrhu, tak si nemyslím, že ani 751 by měl být ten cíl. Moje možné, že také v radě naopak dojde k navyšování těch počtů. Je to možné, je možné přijít s tím původním návrhem 751 a myslím si, že byste se neměli omezovat na to jedno křeslo Eh, jeden stát eh, o jedno křeslo snížení. Možná bychom mohli hovořit o dvou. Víme, že tam ke, ke změně ze strany rady dojde. A když budete vycházet z toho 751 s minimem těch 11 křesel, která budou odebrána, tak to je výchozí i konečný bod, k kterým eh, přicházíte. A pokud chcete vyjednávat, aha, vy nechcete vyjednávat s radou, ale pokud byste chtěli vyjednávat, tak bych eh, Eh, navrhovala, abychom odebrali ty eh, tři, ta tři, tři křesla Německu a všem ostatním zemím jednu a ta se dostaneme na 736. Budeme mít menší parlament, který bude méně nákladný pro daňového eh, posle, mm, poplatníka a odtamtud můžeme jít nahoru. Ale pokud začnete s tímto velmi omezeným návrhem, Německo přijde o tři křesla, což víme, že se dostane a potom budeme hledat eh, dobrovolníky, tak jak říkal Andrew, tak se dostanete do potíží. Do potíží. Nicméně vám přeji hodně úspěchu. Grazie. Děkuji, děkuji. Já bych rád něco vyjasnil. Nechci vystupovat, je to jenom technické eh, vyjasnění, abychom se vyhnuli diskusi, která půjde směrem, který je naprosto neužitečný. Jenom z právního pohledu vyjasnění. Za prvé, Máme ustanovení smlouvy, eh, takže tady nelze vyjednávat o rozměru parlamentu. Musí to být 751 křesel pokud nezačneme s revizí smlouvy, pokud nebudeme měnit smlouvy. Těch, to nemůžeme měnit, nemůžeme uh, měnit protokol. To již bylo změněno, jedno, je to, bylo by to muset měněno jednomyslně a tak dále. Takže nebudeme vyjednávat o celkovém počtu křesel. A nemůžeme ani jít směrem dolů v té změně. Nemůžeme navrhnout menší počet poslance. My musíme vycházet ze 700 51 křesel a potom bude hla, rada hlasovat jednomyslně musí a parlament vysloví svůj souhlas. A proto si myslím, že bychom měli žádat, aby rada přijala náš návrh, k kterým budeme ochotně souhlasit a nebudeme vstupovat do vyjednávání. K tomu se ještě eh, dostaneme, to jsou detaily, ale právní situace je taková, jak jsem nastínil. Eh, já pocházím z východní části Velké Británie, kde je 5,5 milionu obyvatel a my budeme uh, snižovat o 7 a, eh, a v, na Kypru š, o 6. To je tedy velký rozdíl. Eh, velké zkreslení. A když si přidáme eh, finanční těch 5,5 eh, milionů, kteří jsou čistými před, přispěvateli, zatímco Kypr je čistým příjemcem. Takže bych měl. Omlouvám se, neslyším a nyní mi unikla myšlenka. Takže cíl nám, tedy nám, namítá se zvětšení počtu poslanců je eh, kvůli financím a měli bychom jít k těm státům, které jsou nadreprezentovány a říci jim, bude vás to stát více peněz, pokud chcete mít tolik poslanců a předložte to svým eh, občanům, vaši občané budou muset zaplatit vyšší daně, abychom mohli mít tolik, tolik eh, europoslanců. To by bylo asi, asi spravedlivější. Děkuji. Rangel. Děkuji, kolega Rangel. Já bych chtěl říct, že já žasnu vždycky, když se pouštíme znovu do této debaty. Tak například já nechápu, jak kolega Fox může říci, že 751 poslanců se mu zdá příliš mnoho, Eh, na 500 milionů lidí, poněvadž vy máte dvě sněmovny, takže zredukujte si vlastní parlament doma. A jestliže, jestliže jste ochotní, tak potom. Speaking to you, I'm speaking to the place of Mr. Fox. Ano, ne, já nemluvím s vámi, mluvím s prázdnou židlí pana Foxe to je jenom prostě vysedíte vedle, takže to vypadá, jako bych mluvil na vás, ale není tomu tak. Pan kolega Dav. Jeho argumenty jsou skutečně úžasné, ale jemu se daří eh, hovořit o těchto věcech, aniž by hovořil o radě. Jak může někdo navrhovat eh, změnu rozložení pravomocí, aniž by zmínil radu. Opravdu si myslíte, že je možné eh, změnit rovnováhu v parlamentu bez změny rovnováhy eh, v radě? Já to příliš nechápu. Eh, rada ta má jakousi třeba v Německu vezměte si, tam máte eh, základní zákon, tedy ústavu, a to rozděluje hlasy eh, v Bundesrátu jednotlivým spolkovým zemím. Čili tam, tam, tam je, je to prostě disproporcionální. Jsou zvýhodňovány malé země. A tady hovoříme o pravidlu, kdy velké státy eh, mají eh, jiná demografická pravidla v radě, jiná v parlamentě. To nejde. Pokud eh, byste chtěli mít rovnost přístupu k radě a k parlamentu, aspoň pokud to jde, pak je třeba, aby členské země byly v parlamentu zastoupeny proporcionálně. To je třeba, eh, to je třeba rozumět. Eh, vy jste velice federalisticky naladění, ale nechcete tady mít eh, proporcionalitu v parlamentu. Tak je to ale v Kanadě, v Indii, Švýcarsku, Brazílii, Mexiku vy tady chcete mít federaci zemí, které jedny jsou prostě privilegované a druhé ne. To nikde jinde neexistuje. Kdo je skutečným federalistou? Ten, kdo chce mít stejné zastoupení v horní sněmovně i v dolní sněmovně. To nejde, to nemůžeme akceptovat. Já můžu říci, že my skutečně můžeme respektovat eh, degresivní eh, proporcionalitu. To je možné. Například váš návrh pro Chorvatsko, to je možné. A vzhledem k velkým zemím, tady můžeme mít eh, Německo, Itálie, Španělsko, Velká Británie, ty si mezi sebou mohou dohodnout nějakou změnu. Protože Lamasur velice správně řekl, pokud Německo eh, eh, Německo ztratí místa, pak eh, Francie nebude ve stejné pozici jako dnes. Je, je třeba, aby oběti přinesly středně velké země, abychom zde měli skutečně myšlenku degresivní proporcionality. Já si myslím, že tady kolegův návrh je program pragmatický a konstruktivní. Nicméně eh, příliš nerozumím těm myšlenkám, které, o které se to opírá, poněvadž pokud chcete federaci, budeme muset mít eh, dvě komory. Pokud přijmete to, že demografická váha v radě je taková, jaká je, tak nemůžete prostě eh, dělat něco úplně jiného v parlamentu. Prostě toto je cena, kterou budete muset akceptovat, pokud v radě nebude rovnost. Já nechápu to, že jak se staví tedy, tedy soud a, a jakým způsobem eh, rozumí demokracii. Já skutečně taky nerozumím také angličanům, kdy eh, tam to vypadá úplně jinak. V některých eh, konstituencích, které jsou velice malé, tam máte jednoho člena, jednoho zástupce v parlamentu. Takže prostě to, co se děje v Británii, to se, to, to se děje také v Evropě. Prostě demokracie to je také právní stát a je to také rovnováha. Je to prostě směs, podobně jako to bylo už za Aristotela. Pokud nechcete vyvážené řešení, pak samozřejmě eh, středně velké země budou proti a to v radě neprojde já tím nechci říci, že bych nesouhlasil nebo neakceptoval Ruskovského eh, vizi. Já říkám, že je to velmi pragmatické, ale jedna jediná věc, kterou nemohu přijmout a myslím si, že většina středně velkých zemí to nepřijme, je tato argumentace. Poněvadž je tam hodně přetvářky. Jste federalista, na druhé straně ovšem chcete federaci kde někteří jsou na tom lépe, jsou silnější a prostě mají preferenční zacházení oproti jiným. To samozřejmě není přijatelné a opravdu nemůžeme přijmout řešení, které budou založena na tomto principu. Děkuji. Eh, paní Jatarmeky. Kýtoksia. Kansalaiset. Děkuji. Občané se domnívají, že rozdělení křesel se e, opírá o matematický výpočet, matematický vzorec. Ale kdyby slyšeli tuto debatu, když si vyslechnou tuto debatu, uvědom, uvědomí si, že emoce tady hrají také velkou úlohu a že matematika jde stranou. Já bych ráda zdůraznila dvě věci. Za prvé, zásada degresivní, propor, degresivní proporcionalisty byla dosud aplikována a ve zprávě Lamasurově je tato zásada dobře vysvětlená, zakotvena. Hovořili jsme také o velikosti, celkovém počtu e, e, křesel parlamentu a to je definováno ve smlouvě. Ta kdy myslím, že bychom vůbec neměli uvažovat o navyšování počtu eh, křesel, je to ve smlouvě, ale říkám to i tak. Zásada <clears throat> degresivní proporcionality je důležitá. Kerice. Děkuji za eh, jasné a rychlé vyjádření. Eh, pan Hefner. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist... Milí kolegové a kolegyně, je zcela jasné, že v této debatě to zásadní porozumění evropské ústavnosti a demokracie eh, se tady střetávají. Proto je také tak důležité, abychom tuto debatu vedli důkladně a došli k čistým výsledkům. Já chci říci, že základní princip degresivní proporcionality eh, pro mě nebyl zvolen jen tak z rozmaru, ale prostě adekvátně, eh, poněvadž eh, to odpovídá eh, různým velikostem státu a národů v Evropě. A také to, že se to dostalo do smluv, to si také nemyslím, že by to byla nějaká taková žádoucí zásada, o které tu a tam by bylo možné, ale zase se vzdálit. Nicméně domnívám se, že jde o princip, který je právně platný a prostě se dodržuje. Nám se zatím nepodařilo dospět k jasné úpravě, a víme, proč to je, kde prostě bychom jednoduše a prostě k tomu dospěli spravedlivě se zavázanýma očima a nedívali se mm, pro koho a proti komu. Eh, já myslím, že to tak je nutné ovšem. Já myslím, že je eh, důležité, abychom se odpoutali od postupu, kdy sice vždycky máme zásady, ten, ten řídící princip, ale nakonec vždycky z jakéhosi politického důvodu to dopadne trošku jinak. Já si myslím, že ten eh, princip je sice tady eh, významný, ale, ale nedokážu ho obhájit. Nemám tedy žádný eh, argument, eh, neslyšel jsem žádný argument, proč by to skutečně nešlo být opravdu principiální. Čili myslím si, že opravdu bychom měli mít eh, za cíl dospět opravdu k vzorci, který bude použitelný i po dalším přístupu další země, ať bychom to nemuseli vždycky vyjednávat znovu, aby to prostě vyplnulo ve vzorce. Nyní dva komentáře k tomu, co zde zaznělo. Opravdu jsem se vyděsil z návrhu pana Ekňu a nevím, jestli to mělo být myšleno jako vtip, nebo jestli jste to myslel vážně. Jakže? Byl to návrh. Aha, dobře tak eh, abych pravdu řekl toto. Aby si státy kupovali křesla v parlamentu, tak to slyším poprvé. Eh, vy už jste mě v minulosti dokázal eh, překvapit, ale měl jsem vždycky dojem, že aspoň tedy jaksi v základě se shodneme na přístupu k životu a k demokracii, ale zdá se, že ne. K, pan, k Paolovi možná, že jsem tomu zcela nerozuměl to, eh, ta argumentace eh, ústavního výboru, v, ústavního soudu v Německu. Eh, vy jste vlastně říkal, že jako v Bundesrátu, že tedy jak si je to, je a není to podle velikosti jednotlivých spolkových zemí. No. Ale také my nejsme orgánem, který tedy Eh, jak si se, se eh, takto, my se, my se, komu se zodpovídáme? Eh, ten ústavní soud, ten se tedy zodpovídá dolní, dolní komoře a ta je přísně proporcionální. On by bylo nejlepší, kdybychom měli prostě v jedné komoře podle občanů a v druhé komoře podle státu, tedy jeden zástupce za jeden stát. Také vy jste argumentoval tak, že prostě není v pořádku to, že tedy v radě, v Bundesrátu tedy je to, že to prostě není úplně proporcionální, jak by mělo být. Já myslím, že je správně, že pokud hovoříme, pokud tady uvažujeme o dvoukomorovém parlamentu, pak tady v té horní komorně by měly být skutečně eh, všechny státy zastoupeny úplně stejně. Ale eh, víme, že v té dolní komoře eh, mít křesla rozdělena přesně podle počtu obyvatel, tak to nám taky moc nejde. Jak řekl kolega Galtieri, my musíme jednat v rámci smluv, to se nedá nic dělat. Tak je to stanoveno ve smlouvě a k tomu patří ještě tady ten princip degresivní proporcionality. Té lze dosáhnout různými způsoby. Máme zde dva modely, které proběhly výborem v souvislosti s otázkou reformy volebního zákona a evropských volebního krsku. A já chci říci zcela jasně, pokud princip degresivní proporcionality má být realizován tak, aby ovšem nedošlo k velkým změnám v současném rozdělení křesel a zároveň, aby to bylo maximálně akceptovatelné po Evropě, plus eh, to, že myšlenka degresivní proporcionality bude dodržena vůči všem státům, pak si myslím, že je třeba, abychom měli určitou jaksi parabolickou formu, parabolický vzorec, a sice tak, že postupně se bude, budou zbližovat eh, ta čísla, eh, tedy kolik občanů je zastoupeno jedním křeslem Eh, myslím, že není dobře, abychom měli jakýsi lineární vzorec, eh, přičemž tedy eh, to bude platit od do a co je nad nebo pod, tak tam to bude jinak. Třeba teď podle toho cambridgeského kompromisu by se to mělo týkat pouze jedné členské země Eh, kdyby tedy ten horní práh byl eh, stanoven ještě o něco níže, pak by se to týkalo více zemí, nejenom jedné, ale opravdu si myslím, že to tak nemůže být, že hm, takhle by to asi neprošlo, neobstálo před ústavním eh, výborem. Já si myslím, že tady potřebujeme řešení, které bude akceptovatelné v radě, v parlamentu, v komisi, před lidmi a tak dále. Já jsem eh, nechal propočítat více takovýchto přibližných vzorců různými matematiky v celé Evropě, poněvadž mě eh, zajímalo, jak by se to dalo udělat s tou právní matematikou. Myslím, že je více než jedna možnost. Já vám eh, ty výsledky rád dám k dispozici a budu rád, když na základě těchto Eh, návrhu, které všem odpovídá těmto kritériím, dospěme potom ke společnému návrhu, který ovšem bude řešením nejen pragmatickým, to samozřejmě může být, to je dobře, ale aby to bylo řešení, eh, které vydrží zase jenom na chvíli a pak bude třeba začít jednat znovu. Jde mi o něco, co bude také v budoucnosti dlouhodobě použitelné. Dobře, děkuji. A nyní má slovo pan předseda Leinen. Äh, Děkuji, pane předsedo. Äh, reformovat vlastní instituci je vždycky to nejtěžší. Daleko jednodušší je žádat reformy od jiných. Proto toto téma je tedy jakýmsi testem dospělosti Evropského parlamentu a zda tedy je schopen provést významnou reformu na vlastní půdě. My, jakožto Evropský parlament, jsme dosud byli takovým míčkem na hřišti, na vládním hřišti. A to je třeba už dáno tím, že o křesle v parlamentu rozhodují státy a ne parlament. Lisabonská smlouva dnes poprvé, pokud se křesel týče, dává právo přijít s vlastními iniciativami o tom, jak by měla vypadat eh, naše vlastní složení. A já myslím, že tady si nesmíme dovolit zklamat. Tady musíme být silní. Když se ohlédneme za historií tohoto parlamentu, pro vlády nikdy nebylo zas tak důležité, eh, kolik která země sem eh, vyšle poslanců, poněvadž parlament byl pouze konzultativní orgán, poradní orgán, ale eh, dnes jsme více legislativním orgánem, také s rozpočtovými pravocemi a tady už záleží daleko více na reprezentativnosti. A teď se dostáváme tedy k Chorvatsku a to je bod, kterému se nevyhneme, tady musíme přiznat barvu a tady řešení prostě musí být. Degresivní proporcionalita, ta už se nachází v Lisabonské smlouvě a to je prostě právní ustanovení, to platí. Já si vzpomínám, jak to bylo tenkrát v konventu, kdy tato rovnováha mezi eh, hlasováním v radě ministrů a mezi složením v parlamentu. Eh, to bylo dlouze diskutováno, to prostě ne, nespadlo z hůry. To je prostě eh, kompromis sui generis pro EU. Dvojitá většina v radě a degresivní proporcionalita v parlamentu. Tak to ten kompromis vypadal. Existuje mnoho federálních dvoukomorových systémů a každý je jiný v Německu je to sui generis takže já jsem třeba z malé, eh, z malé členské země jeden milion obyvatel, ty máme tři hlasy a zatímco eh, severní Poryní, eh, Onsal, Vesfálsko má 19 milionů, mají šest hlasů. To prostě je konsensus. Takhle jsme to dohodli po válce. To bylo v roce 1948, tenkrát jsme se shodli na nové ústavě a všichni byli pro. Samozřejmě, že v Evropské unii, kde je 27 států a možná bude 30, tak to opravdu není tak jednoduché. Čili já si myslím, že ta eh, dvojí většina v radě a proporcionální degresivní procenta v parlamentu, tak to prostě bylo dohodnuto. A jak bylo řečeno, tady my neměníme smlouvu, my měníme jenom jeden protokol. Dobrá. Takže degresivní proporcionalita je tady de facto cílem a nám teď jde o to, abychom přišli na vzoreček, eh, který eh, bude nejenom pro přístup Chorvatska, ale také v další eh, rozšíření Island, Černá hora a je tady více velmi malých zemí, které vstoupí. Tento parlament v konventu řekl, aby minimální, minimální počet poslanců byl čtyři. To, že Lucembursko má šest a to je prostě tím eh, významem, dáno významem osoby eh, Jean-Claude Junckera. Eh, když bylo původně těch šest zemí, tak dobře, ten Lucembursko možná ne, nebylo také nevýznamné, ale my máme Malta je menší než Lucembursko, Island je menší než Lucembursko. Takových Lucembursk teď máme pět nebo šest. A vlastně z malých zemí jeden poslanec zastupuje třeba 60 tisíc lidí a, a z velkých 800 tisíc ton není dobře. Čili potřebujeme něco, co tedy přetrvá rozšíření o Chorvatsko, ale eh, také je třeba, aby to podpořila široká většina. Pokud ta většina bude jenom malá, eh, tak to nepřetrvá a navíc se nebezpečně blížíme eh, příštím evropským volbám. Čili ano, jde o pragmatický přístup, ale jde také o systém. To jsem chtěl říct. Děkuji vám. Dobře, pane předsedo, za velice vážný příspěvek a nyní má slovo kolega Grip. Kolegyně Grip. Děkuji, děkuji, pane předsedo a řada věcí již byla řečena, takže já bych jenom chtěla zde eh, eh, poděkovat eh, našim dvou spoluspravodajům za jejich pragmatický, realistický a konstruktivní přístup. Já chápu tu mm, diskusi mm, o meritu věci, protože to i vyplynulo z dnešní dopolední diskuze, když jsme hovořili o demokratické legitimitě, o rovnováze, Mm, a tedy jde skutečně o velice seriózní mm, věci. Ty jsou zásadní. Jenom si myslím, že v této fázi vzhledem k tomu, že aspoň se mi zdá, máme co dočinění eh, s velice konkrétní situací, tedy mm, eh, to nás limituje v tomto smyslu vůbec, eh, jak tedy integrovat naše budoucí Eh, kolegy z Chorvatska, tak proto si myslím je třeba, abychom eh, zaujali velice pragmatický přístup eh, a abychom asi si, se předem nějak neomezovali mm, v naší mm, kreativitě sice, ale přesto, abychom mm, to Eh, nechali v těch limitech, i když je to trochu frustrující, a abychom eh, vyjádřili jasnou pozici, eh, kterou musíme vyjádřit v patřičné době a patřičným způsobem. A samozřejmě potom to bude ale na tom budoucím konventu. Ten bude řešit další aspekty a je to na něm tedy, aby byl dostatečně odvážný a kreativní a proaktivní a mm, i mm, více tedy měl větší představivost. Ale my bychom měli zůstat nohama na zemi, tedy omezit se na to, o co skutečně teď jde, co je řešit, co je třeba řešit teď a mm, princip degresivní proporcionality, ať je to jakkoliv, e, to je, vyplývá ze zprávy Lamasur Severin, to je, myslím, dobrý vzorec. A já chápu, že v některých členských státech možná by Eh, asi budou mít potíže s tou diskuzí o eh, snížení počtu o jedno křeslo, ale asi těžko to tam budou trávit nějak. Nicméně je třeba, abychom eh, zde my mm, se snažili respektovat smlouvy, ano, ale abychom se i vzdali nějakých pokušení to řešit nějakými tedy excesy, takovými cestičkami, a e, jako je ta myšlenka e, zvýšit počet křesel. Příští rok je e, rok evropských občanů, takže pozor na to. A musíme vyslat dobré signály našemu veřejnému mínění. Děkuji. Grazie, onorevole Legripe. Děkuji, paní Legripe, paní Janakau. Κύριε Πρόεδρε, to téma δεν είναι απλώς τεχνικό, είναι βαθιά πολιτικό θέμα. Όπως γνωρίζουμε... Ano, pane předsedo, to je otázka skutečně na výsost politická, tedy rozdělení křesel v Evropském parlamentu a rozhodování v Koreperu, no to přece eh, nebo pardon, rozhodování, rozhodování, které jde s tím ruku v ruce, to je eh, samozřejmě otázka eh, nastavení správné rovnováhy mezi zeměmi. Je to hm, tedy konkrétní politická otázka. Ani proporcionality, proporcionalita, totální proporcionalita, ani matematické eh, vzorce nemohou takovouto situaci řešit. A kontinuální změny ve složení Evropského parlamentu, to mm, by mohlo vést k, ke změnám i na úrovni koreperu, tedy nejenom tedy na úrovni parlamentu. I tam by se to mělo změnit. A teď změnit eh, počet křesel v parlamentu, počet poslanců. Zde nesmíme zapomenout na to, co se stalo během posledního rozšíření. Eh, tehdy eh, některá křesla byla odejmuta některým členským státům. A mm, přístup, o kterém se zde mluví, je sympatický, ale bude třeba zde mm, reagovat i z pohledu členských států. Proč tedy eh, odejmout křesla eh, někomu a jinému ne? Samozřejmě nakonec to rozhodnutí se bude muset přijmout na úrovni rady, ale je třeba si uvědomit, že nelze mm, pořád věci měnit a neustále eh, mm, neustále předkládat nové a nové požadavky, jak by mělo vypadat nové složení parlamentu, protože eh, role parlamentu potom by se také musela podle toho měnit. A, mm, a my chceme přece mít demokratický parlament a ta demokratická rovnováha by se také změnila potom. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych navázal na pana Hefnera. Eh, všechny argumenty, které tady byly řečeny, jsou z národního hlediska správně. Eh, velká většina z nich je ovšem z evropského hlediska špatně. Eh, pokud chcete říci, že bychom tady měli mít systém Bundesrátu z Německa, takže proč nevzít tady z toho tu dolní stimulu také? My máme skutečně jeden stát, jeden hlas na horní sněmovně a naopak přesně podle eh, přesně podle eh, obyvatelstva v dolní sněmovně. To nevím, jestli by to tak prošlo. Dámy a pánové, eh, my se občas tedy zastavujeme u starých parlamentních rozhodnutí. Před rokem 2004 jsme řekli, že chceme mít 700 poslanců, ne 740. To se nám zdá jako správně. Já bych chtěl poděkovat pana Gualtieremu, který řekl, že degresivní proporcionalita je princip, protože bez ohledu na pravidlo Eh, které se bude potom skutečně se zavázanýma očima oplatňovat, ne eh, libovůlně, Pak eh, prostě vždycky, když máme třeba pět stejně velkých zemí a z těch pěti jedné dostane jedno křeslo navíc, tak už je to celé všechno úplně jinak zajímal by mě, může někdo říct si předem, eh, co se stane, když v eh, příštích voleb ta a ta členská země bude mít o 20% obyvatel více než v minulém. Nebo naopak, když někomu ubydou lidé. Může nám někdo říci, kolik eh, poslanců mu potom připadne? Může mi to někdo říct? to, to prostě se nedá předpovědět. Ale prostě skutečně eh, takové pravidlo se musí eh, orientovat podle reality. A paní Legripy, já si myslím, že já si myslím, že tady máme eh, výhoda je ta, že budeme mít přesné řešení a nevýhoda je, že před volbami budeme mít zase problém, poněvadž tady se v předstihu neřeší nic. Tady všecko až na poslední chvíli eh, pod tlakem. Zase prostě eh, příště na poslední chvíli si tady budeme stěžovat na frustrace a tak, já nevím co všecko. Tady zazněla jedna věc. My chceme mít eh, takové řešení, které vydrží i po volbách. A zároveň chceme ho prakticky nyní uplatnit. Ale Eh, politik eh, vždycky se vystavuje nebezpečí, že když něco podepíše, tak okamžitě eh, mu navstane, dostane se potlak. My potřebujeme už tři, nebo škrtnout 13 křesel. A v podstatě, když bychom tady vymysleli vzorec, kde to půjde plynule a postupně, tak to bude dobré to pro nás nebude nebezpečné. Já se eh, velice blížím eh, kolegovi Dafovi a důležité je, aby také učitelé byli schopni to pravidlo vysvětlit svým žákům, eh, protože protože tedy, kdyby, kdyby tedy alespoň 75% učitelů to bylo schopno vysvětlit 75% žáků. Čili my bychom potřebovali mít určité pravidlo, a potom přechodné pravidlo do budoucna, kdy řekneme, že třeba země, které mají třeba méně než 10 obyvatel Unie, tak nesmí přijít o více než dvě místa a ty ještě menší nemohou přijít o více než jedno místo eh, o jedně voleb k druhým. A to se tedy blížíme eh, k kolegům Draškovskému, Gatěrymu ale prostě eh, bude se to, byl by to systém, kde by to docházelo postupně, protože my dneska nevíme přesně, eh, kolik bude příště eh, členský zemí a kolik obyvatel tam bude. Děkuji, skutečně máme velice málo času a ještě paní Tajn chce slovo a ještě kolega Rangel. A, takže prosím stručně, stručně paní Tajn jako první. Prosím, stručně. ich möchte erstmal zusammenfassen, dass wir uns zumindest mal darüber einig sind, dass es nicht... Mě by eh, chtěla říci, že tedy eh, je měli bychom si uvědomit, že by nás nemělo být víc 751 a já jsem se tedy eh, poněkud zabývala tou matematikou a zjistila jsem, že tady hodně hrály roli nacionalismy. Já jsem jenom chtěl říci to, že pokud ten vzorec budeme správně využívat, tak výsledkem je, že nás možná nebude 751, ale možná jenom 750 nebo 749, nebo dokonce 748. Za Němce mohu říci, že ti se nedomnívají, že by se rozhodovalo podle matematického vzorce, ale Eh, musím říci, že eh, voliči v Německu považují za velmi nespravedlivé, že jejich zastoupení nepovídá obyvatelstvu. Pak je tady otázka ještě eh, pracovního vytížení poslanců. Nás zde za FDP bylo sedm v předchozím období a já jsem tady se nebyla, ale vím, že v sedmi se ta práce skoro nedá zvládnout. A musím říct, že nám Eh, mnohý důležitý bod prostě unikl. Jinak si myslím, že těch šest poslanců, to, to minimum tady musí být, aby se tady skutečně dalo normálně pracovat. Méně než šest nemá smysl, to už potom není zastoupení země tam už nelze eh, obsadit všechny výbory a tak dále. Prostě opravdu nejsme schopni ani sledovat, co všechno se tady odehrává, takže já si myslím, že těch šest tady prostě musí být, ačkoliv je to samozřejmě na úkor těch velkých zemí. Eh, já jsem eh, vůbec první liberálka z Berlína, eh, z Brandenburska, z Braniborska. Já tady jako sama zastupuji 5,5 milionů lidí a to je prostě moc. tady skutečně v takové spolkové zemi, že prostě já ani nejsem schopna obět všechna, všechny konference a tak dále, čili skutečně je otázka, jestli bychom tady neměli mít eh, přísnější pravidla účasti. Eh, můj úřad mě eh, tedy řekl, že bych měla všem kolegům z tohoto výboru jaksi pohlednici k Vánocům a já musím říct, že prostě já jsem tam narazila celkem na 14 jmen lidí, které jsem nikdy neviděla, nikdy jsem je na tom výboru ne, ne, nenatrefila. Čili ano, já bych chtěla říct panu Kolovi eh, Rangelovi, že tento parlament, kdyby tady všichni pracovali, jak je to vlastně jejich povinností. A tady jsem eh, také eh, také je tady více francouzských poslanců, které prostě, aby to stihli domů, tak tady nikdy nejsou. Děkuji, děkuji. Samozřejmě k tomu lze mnoho co říci, ale eh, my máme málo času a zde apeluji na trpělivost našich tlumočníků. Ještě máme kolegu Rangela a potom Gualtieri. Velice stručně Technical. It's a point of order to Mr. Wieland. Já tady mám technickou poznámku na pana eh, Wielandova. Wielanda, který řekl, že eh, v Německu je přísně proporcionální systém. Já to myslím, to není pravda, protože je to smížený systém. My víme, že dokonce německá ústava obsahuje řešení tím, že se tedy jaksi přidávají poslanci navíc, aby se toto vykompenzovalo. Takže skutečná proporcionalita tam není. To je pravda. No, ano, já ten vzorec znám, ale to znamená, že to není přísná proporcionalita. Já vím, já vím, ale prostě není to proporcionální. Ne, není. Není. Mohu vás ujistit, že není. Ne, omlouvám se, celkovým principem je proporcionalita, ale pokud máte přímo e, zvolené poslance, e, bohužel mluví více než jeden poslanec najednou, nelze tlumočit. Per favore, non ci interrompiamo. Přerušujme se. Uh, Druhá poznámka. Mnoho lidí, jak jsem zjistil, opravdu rozuměl tomu, co pan Valtieri, Valtieri nazývá principem. Princip to je právní kritérium, to je zákonné kritérium, ale není to přesné pravidlo. A vy jako, že, jako Němec a právník víte, že německá právní teorie obsahuje oba pojmy principy a normy. A to, co my tady eh, eh, říkáme, tak to prostě není jenom taková politická orientace, politický eh, pokon. My hovoříme o principech a výjimkách a to se liší od norem, ze kterých výjimka neexistuje. Tak je to pravda. Dobře, já tedy nyní než tedy dám slovo panu Torkovskému panu Galtierimu, já tedy eh, bych chtěl eh, říci, co nás čeká. Takže my 24. ledna se tím budeme zabývat a eh, předpokládáme, že budeme mít dopracovaný návrh smlouvy. Pan Darkovský, tak já myslím, že Eh, buď je třeba, buď to prohlásíme za akademický seminář, a nebo tedy někteří kolegové, aby šli diskutovat jinam. Tady opravdu se nedá pracovat. My víme, že to je komplikovaný systém, a já si myslím, že tedy pokud chceme ten systém úplně změnit, pak tedy až na konventu ale teď je třeba nalézt kompromisní, tedy pragmatické řešení. To byla velice pěkná rozcvička a příští rok eh, se na tom budeme moci skutečně eh, věnovat, tedy na něco, co budeme moci eh, navrhnout radě, aniž bychom otevírali pandořiny skřínky. Děkuji vám a veselé Vánoce. Děkuji, pan Galtieri chci říct tři věci rychle. Za prvé, eh, rovnováha zastoupení to je historický konstrukt. My můžeme to nějakým způsobem omezovat, poněvadž každá země má tyto historicky dané eh, podmínky a prvky a v tom ve svém systému. Já souhlasím s panem Angelem, že degresivní proporcionalitu prostě musíme respektovat. To je princip. To je jeden ze tří principů. Jedním z nich je, že eh, každá země musí mít aspoň eh, šest a prostě e, ve, u velkých zemí těch křesel bude méně, než by odpovídalo proporcionalitě, jak řekl pan Rangel. Ale ten princip tady existuje a je třeba ho respektovat. Za druhé je jasné, že nemáme přísný proporční systém. Unanimita. Můžeme samozřejmě eh, měnit eh, tam eh, z, mm, tedy ten princip, ale zde jsou ty různé tedy vzorce podle počtu obyvatel a podobně, takže tam je to trochu jiné než naše proporcionalita zde v parlamentu, to je zřejmé. Za třetí, třetí bod, není pravdou, že lze Eh, zde mít to rozdělení podle klastrů eh, ve světle zprávy Severin Lamassur, tak vlastně to by vedlo ke snížení počtu z Německa. A Lamassur jasně to říká, tento třetí bod, a to je plně <clears throat> využít tedy tu možnou eh, škálu. A ne, protože my se eh, tedy, eh, když hovoříme o snížení počtu poslanců z Německa, tak nemůžeme jít tedy za těch 96. A zde máme jasný směr, kterým se ubírat. Já zde souhlasím zhruba s tím parabolickým modelem, ale není možné, aby toto byla příležitost, kam, eh, kdy zavádět tuto parabolickou eh, formuli. A já jsem proto, abychom měli pragmatické řešení, kdy budeme mít eh, takový model, žádné zvyšování počtu křesel, žádné snižování po, o, max, tedy maximálně o jeden a maximální princip té proporční degresivity a zde samozřejmě to ale nelze zavést na 100% z důvodu, které jsem již vysvětlil. Dobře, děkuji, děkuji všem a děkuji za eh, eh, diskuzi, děkuji tlumočníkům a přeji všem šťastné Vánoce, šťastný nový rok a eh, vše, tady nejlepší.